Uh, well, good morning, everybody. Um, a very uh, warm welcome. Dobrý den, vítám vás všechny v tento mrazivý den. Neočekával jsem, že tady vidím tolik lidí a doufám, že i někteří z mých kolegů se propracují zimním počasím a brzy se k nám připojí. Já jsem se říkal, že je důležité začít, protože dnes dopoledne máme tu čest přivítat mezi sebou paní komisařku Vivien Redinkovou, za oblast spravedlnosti, základních práv a občanství, jak asi víte, a také komisaře pro zdraví a spotřebitelskou politiku Jana Dalího. Jsou tady společně mezi námi na akci Evropského parlamentu a Evropské komise a bude to slyšení k velice důležitému tématu spotřebitelské agendy na rok 2014 až 2020. A komisaři Dalí a Redingová na tom pracují společně. A my se zájmem očekáváme tento strategický návrh. Možná, že nám řeknou, kdyby to zhruba mohlo být hotové. Nebo možná, že z dnešní diskuze vyplynou i další výzvy. Řada z vás zřejmě ví, že toto je iniciativa, kterou tento výbor hodně podpořil. A já proto také vítám pana Trantafilidise, který byl zpravodajem naší zprávy pro to, co podle nás mělo být ve spotřebitelské agendě. A já ho požádám, aby se také vyjádřil po prvním kole diskuzí s komisí. Komisaři jsou tady do 10 hodin a budou také odpovídat na otázky. Já také mám velkou radost, že mohou dnes přivítat zástupce úřadujícího předsedy z Dánska, Jonase Berenisberga, který se hodně zapojil do naší práce ještě před dánským předsednictvím. A proto je velice dobré, že tady máme i zástupce rady. A já požádám i jeho, aby přispěl do diskuze. Dánskému předsednictví také hodně záleží na spotřebitelské politice, bude mít také den spotřebitele v Kodani v krátké době. Takže plán je takový, že já nejprve předám slovo paní Redingové, Johnu Dalímu a zástupci dánského předsednictví, potom se vyslechneme otázky. A pokud tady nebude víc europoslanců, velice rád dám slovo i ostatním účastníkům, takže pokud někdo chce poslat lísteček, že chce být vyvolán, chce položit otázku, pošlete nám ho nyní, prosím. Protože to možná bude jediná vaše příležitost. Takže ji prosím využijte. A ještě než to zahájíme, všem bych připomněl a také bych přivítal naše diváky online. Toto zasedání se vysílá na internetu. Máme rostoucí počet posluchačů na internetu a to je pro nás hodně důležité z hlediska transparentnosti a proto vřele vítám diváky na internetu. A doufám, že pokud budete mít nějakou zpětnou vazbu k tomuto zasedání, pošlete e-mail do Evropského parlamentu a my to samozřejmě předáme komisařům a také stálému zástupci. Takže bez dalšího nyní vítám Vivienne rinkovou sem chodíte často do parlamentu, nicméně vítám vás na tomto zasedání a požádám vás, abyste vystoupila. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, dámy a pánové. Můj kolega John Daly i já se společně věnujeme spotřebitelské agendě. Myslím, že kolega John vám vysvětlí podrobněji, co chystáme. A teď jen několik slov k tomu, na co teď myslíme a co děláme v době hospodářské krize. Maximálně důležité je v této krizi, abychom udělali něco k posílení důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh. Protože jenom spotřebitel, který věří v trh, může oživit poptávku může být motorem oživení, které potřebujeme. Vnitřní trh má obrovský potenciál, ale tento potenciál se nevyužívá natolik, jak bychom ho mohli využít. Uvedu vám příklad. Spotřebitelé, kteří nakupují online přes hranice, mají o 16%, 160% větší výběr. Nicméně nevyužívají tuto možnost. Proč? Protože nevěří tomu, že je to možné, že se nic nestane, když budou nakupovat přes hranice. Takže budování této důvěry by mělo být jednou z našich prvních priorit. A když na tyto priority myslím, samozřejmě myslím i na svět digitálních produktů, které jsou k dispozici, které obohacují náš život, které přispívají k ekonomikám. Nicméně s digitálními programy souvisí řada problémů. Když zaklikáváme nějaké políčko na obrazovce počítače, často nevěnujeme pozornost tomu, s jakými podmínkami v podstatě vyslovujeme souhlas. Také nikdo neví, nebo často lidé nevědí, na koho se obrátit se stížností, pokud se něco nepodaří, pokud vznikne nějaký problém, když se někdo něco koupí online. Takže výsledky jsou velice dobře známé. Elektronické obchodování uvnitř EU představuje méně než 5 obchodu a více než 50 spotřebitelů má problém, když využívá digitální obsah za využití videosoftwaru, e-mailů, sociálních sítí a podobně. Takže co můžeme udělat? abychom zajistili lepší ochranu pro naše děti a další zranitelné spotřebitele, když nakupují online. Všichni víme, že už máme dobré spotřebitelské aky. Máme pravidla, která mají spotřebitele chránit, pokaždé, když uzavřou nějakou smlouvu, nebo pokud jsou předmětem nekalých obchodních praktik. V loňském roce jsme k tomu ještě doplnili nová spotřebitelská práva, novou směrnici. A jakmile bude tato směrnice transponována, dále posílí práva spotřebitelů online. Mimo jiné tím, že stanoví jednoznačný časový rámec, jednoznačnou lhutu, ve které mohou odstoupit od smlouvy a také se už nebudou na internetu skrývat žádné poplatky v celé Evropské unii. Spotřebitelé a podniky také brzy budou mít způsob, jak překonat právní roztříštěnost smluvního uspořádání na vnitřním trhu, dostanou možnost postupovat podle jednotného evropského obchodního práva. Bude to komplexní soubor pravidel, který bude vycházet z vysoké úrovně spotřebitele v celé Evropské unii. A ještě bych dodala projekt z poslední doby. Je to reformní balíček na ochranu údajů, který značným způsobem posílí práva občanů na ochranu údajů, zejména online. V oblasti cestování podle mě musíme také aktualizovat aky, přizpůsobit aky digitálnímu věku. A já myslím, že balíček pro cestování, který byl také schválen v roce 1990, jestli si dokážete představit, že svět se od té doby hodně změnil, nakupujeme jinak a musíme chránit spotřebitele. Spotřebitele, kteří si nakupují zájezdy online. A to případně nepokrývá naše směrnice. Takže i tady musíme přizpůsobit spotřebitelské aky digitálnímu věku, musíme ho racionalizovat, posílit a modernizovat. Tam, kde je to nutné, a musíme také posílit naše úsilí v oblasti vymáhání práva. To je velice důležitý prvek. Občané mají právo na účinnou spravedlnost v celé Evropské unii, protože oni jsou hlavními aktéry na vnitřním trhu. A vnitřní trh jim musím dát prostředky, jak obhajovat svá práva Jako komisařka pro spravedlnost, která má na starosti občanství, chci zajistit, že budou stejně chráněni, když nakupují přes hranice, jako když nakupují doma. A to nejenom na papíře, i ve skutečnosti. Moje úloha co by komisařky, co by strážkyně smlouvy, je apelovat na národní orgány, když budou implementovat práva. Musíme to společně utvářet, musíme zajistit, že budeme mít jednotné uplatňování práva Evropské unie v každém členském státě. Pane předsedo, vážený Malcolme, váš výbor velice dobře ví, nakolik důležité je správné uplatňování našeho AKY. A já bych vás ráda ujistila o tom, že komise bere svou úlohu velice vážně v tomto ohledu. Dobře, mnohokrát děkujeme. Ano, to je téma, které se neustále prolíná naší činností i v příslušné zprávě. A jak víte, provádíme také studie, které se týkaly třeba směrnice o nekalých praktikách. Takže mnohokrát děkujeme za úvodní slova a nyní předám slovo Johnu Dalimu, který nám něco řekne o svém náhledu na věc. Potom eh, vystoupí zástupci dánského předsednictví a pak bude diskuze. Johne, děkuji mnohokrát, Malcolme, vážení poslanci, paní vážená místo předsedkyně Redingová, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, výboru IMCO a zejména vám, Malcolme, za to, že jste společně s komisí zorganizovali toto slyšení o spotřebitelské agendě. Tato diskuze v parlamentu dnes je skvělá příležitost, protože činnost komise v oblasti spotřebitelské politiky přináší prospěch. A této, nebo do této činnosti také eh, přináší určitý příspěvek činnost IMCO. A dodal bych, že v současné situaci, v současné hospodářské situaci s velkým zájmem očekáváme nadcházející zprávu o zranitelných spotřebitelích. Tu nacházím i tady dnes, zde. Já vím, že několik zpravodajů z výboru IMCO je tady dnes dopoledne jako řečníci a jsem jim velice vděčný za jejich příspěvky. Jsem si jistý, že mluvím za nás za všechny, když řeknu, že se velice na dnešní diskuzi těším. Bude to opravdu podstatný příspěvek k vylepšení spotřebitelské agendy. Řekl bych několik slov k tomu, jak já vidím utváření ideální budoucí spotřebitelské agendy. Vidím tuto agendu jako určitý prostředek prostředek k dosažení toho cíle, abychom nastavili rámec ochrany spotřebitele co nejlépe. Není to jenom taková fráze, je to zásadní rámec, rámec složený z určitých mechanismů. Přes 500 milionů spotřebitelů musí pohánět inteligentní udržitelnou ekonomiku. A parlament může povzbudit důvěru spotřebitelů tím, že bude přijímat smysluplná rozhodnutí ve vztahu k vnitřnímu trhu. Práva spotřebitelů jsou předpokladem pro důvěru v naši ekonomiku. Jak nedávno uznala Evropská rada, důvěra je základem růstu. A proto si myslím, že potřebujeme strategickou vizi pro spotřebitelskou politiku pro nadcházející léta. Je to prostředek dosažení celkového cíle strategie Evropa 2020, což je jakýsi základ pro inteligentní a udržitelný růst. Naším cílem by mělo dát spotřebitelům větší práva, než nejširším slova smyslu. Oni musí být v centru vnitřního trhu a to znamená, že spotřebitel musí být schopen aktivně se zúčastnit, aktivně se zapojit na trhu a zároveň ten trh pro ně musí fungovat, protože si budou moci zvolit, co chtějí a řádně se budou uplatňovat jejich práva. Práva spotřebitelů znamenají posilování důvěry. Účinná spotřebitelská politika prospívá také inovativním podnikům, protože zajistí rovné podmínky a také skutečnou spravedlivou soutěž. Spotřebitelská agenda by také měla představovat ucelený komplexní přístup ke spotřebitelské politice. Na úrovni EU už jsme toho hodně dosáhli třeba ve vztahu k hodnotám, které tradičně spojujeme se spotřebitelskou politikou a se sektorovou politikou, ale hrozí, že nedostatečná koordinace povede k roztříštěnému přístupu. Pokud je o strukturu, domnívám se, že spotřebitelská agenda by měla být organizovaná na základě čtyř pilířů, které pokrývají úplné spektrum moderní úspěšné spotřebitelské politiky. A ke všem čtyřem pilířům se dnes dostaneme. Za prvé, je třeba zajistit bezpečnost, bezpečnost produktů, služby a potraviny. To je jeden ze základních požadavků jakékoliv spotřebitelské politiky. Bezpečnost. nadcházející revizi obecné směrnice o bezpečnosti produktů by například naším cílem mělo být posílit regulační rámec a zajistit, že dohled nad trhem Evropské unie bude ještě účinnější. Potřebujeme také řešit výzvy, které se pojí s globalizací produkčního řetězce a musíme se zamyslet nad tím, jak nejlépe řešit otázku bezpečnosti služeb. Za druhé, pokud mají mít spotřebitelé řádná práva, potřebují také přístup ke správným informacím a ke správným nástrojům, aby tomu řádně porozuměli. Trh je neustále komplexnější a to znamená, že informace musí být transparentní a přesné. A prostředníci, na které se spotřebitelé stále více obracejí, musí být spolehliví a nezávislí. Studenti, kteří už do jisté míry jsou spotřebiteli a budou budoucími spotřebiteli, musí dostat základní vzdělání. To je také předpoklad pro to, abychom vylepšili znalosti spotřebitelů z dlouhodobého hlediska. Na základě důkladného hodnocení naší činnosti v této oblasti teď přehodnocujeme náš přístup ke vzdělávání a chceme stále více spolupracovat s národními aktéry na základě interaktivní platformy pro výměnu osvědčených postupů. Spotřebitelské organizace hrají klíčovou roli při o světě a při zastoupení spotřebitelů, při pomoci spotřebitelů. Musíme zlepšit profil spotřebitelských organizací, aby byly lépe uznány, aby byly lépe vidět. Musíme zajistit silný hlas pro spotřebitele. I při utváření politiky, jak na úrovni EU, tak na úrovni národní. Znamená to, že musíme posílit kapacitu spotřebitelských organizací v několika členských státech. Za třetí, zaručení silných práv spotřebitelů i v sektorových politikách, například tabulka výsledků, spotřebitelských výsledků, neustále poukazuje na to, že bankovní služby jsou problematickou oblastí pro spotřebitele. Samoregulace u bankovní transparentnosti nebyla úspěšná a proto teď zvažujeme další kroky. Vivien zdůraznila několik legislativních aktů v této oblasti, které také budou součástí této agendy. Za čtvrté, musíme zajistit, že uplatňování práv bude předpokladem pro celý tento rámec. Spotřebitelé musí mít možnost rychle řešit problémy, pokud se někde něco nepovede. A v tomto ohledu bychom například měli vycházet z nedávných návrhů pro alternativní řešení sporů a řešení sporů online. Prostřednictvím společného postupu s národními orgány musíme posílit uplatňování práv spotřebitelů, aby ustaly nekalé obchodní praktiky. Toto je aktuálně otázka pro spotřebitele i podniky. Je to stále větší výzva v době, kdy zdroje národních e, orgánů, které se zabývají vymáháním práva, jsou pod velkým tlakem a kdy toho musíme dělat víc s menšími prostředky. Třeba posílit koordinaci a účinnost celých sítí. Sítě pro e, spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele musí pomáhat spotřebitelům přes hranice. Současně potřebujeme zohlednit velké výzvy, které se objevují v oblasti spotřebitelské politiky, například nutnost přejít k udržitelnějším způsobům spotřeby. Udržitelná volba by měla být snadnou volbou pro spotřebitele. Otázku například plítvání potravinami nemůžeme řešit bez aktivního zapojení občanů. Sociální vyloučení a zranitelní spotřebitelé představují další výzvu, která nabývá na významu ve vztahu k hospodářské krizi a ve vztahu k naší e, stále větší závislosti na digitální ekonomice. A je to obtížný problém, nicméně musíme zajistit v horizontální spotřebitelské politice i v klíčových relevantních sektorech, že specifická situace, situace zranitelných spotřebitelů bude řádně zohledněna. A na závěr bych chtěl říct, že pro mě je spotřebitelská politika nutností, která nám pomáhá vytvořit základní nástroje a dát spotřebitelům určitá práva a zajistit hospodářský růst zdravým a udržitelným způsobem. Rád bych připomněl, že mluvím o bezpečnosti, o informacích a vzdělávání, o právech, o opravných prostředcích a o vymáhání práv. A věřím, že jste jako já přesvědčeni o tom, že silná spotřebitelská politika na základě těch prvků, které jsem zdůraznil, může přispět a hodně přispět k posilování důvěry evropských spotřebitelů ve vnitřní trh a poslouží jako důležitá zbraň v oblasti růstu v době, kdy to opravdu potřebujeme. Děkuji. Well, thank you. Děkujeme, děkujeme, Johne, za to, že jsi tady nastínil všechny ty klíčové prvky, velice jasně vše, co chceme vidět ve spotřebitelské agendě. A i za to, že si vlastně, jak se připravil půdu pro tu další část naší konference. To si myslím, že skutečně bylo velice pozitivní a dobré. Rád bych obrátil vaši pozornost na to, že máme už takovou první studii ohledně zranitelnosti našich spotřebitelů. Včera jsme to publikovali, čili to je takové, zapadlo to dobře do načasování naší konference a máme tady i kolegyni Regeres, která zastupuje právě zranitelné spotřebitele a vystoupí později. A nyní no, dovolte, Jonas Bering Lisberg, který je velvyslancem Dánska a poté budeme mít možnost na otázky a odpovědi, čili nyní kolegové, kteří se chcete přihlásit, prosím, máte možnost a bude mít samozřejmě, pokud nám chcete poslat nějaké připomínky, tak samozřejmě i ostatní účastníci konference mají možnost. My to všechno tady se sbíráme. Děkujeme. A má další řečník má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Harbre, rád bych poděkoval Evropskému parlamentu i Evropské komisi za to, že pozvali dánské předsednictví na tuto konferenci a děkuji za vaše uvítání. Ano, dánské předsednictví věnuje velikou pozornost k spotřebitelské agendě v šesti měsících, kdy budeme předsedat jednotlivým diskusím na radě. Náš pracovní program pro následujících šest měsíců práce na radě má název Evropa si behrnula rukávy a zároveň záchrana Evropy, dynamické Evropy, to jsou další hesla našeho předsednictví. Podle mého názoru to odpovídá výzvám, výzvám i příležitostem, které se týkají spotřebitelské agendy. Těšíme se i na strategii v tomto ohledu, kterou očekáváme a myslíme si, že stávající strategie v oblasti spotřebitelské politiky je dobrým základem, na které můžeme stavět v oblasti strategické práce, plánování a samozřejmě i všechny příspěvky Evropského parlamentu, Grekova zpráva, Vertova zpráva, Šaldemoze zpráva ohledně bezpečnosti produktů, to znamená příspěvky vašeho výboru a různé další zprávy, inspirují nejenom komisi při přípravě této strategie, spotřebitelské strategie, ale i nás, radu. Nejprve několik poznámek z příspěvku pana komisaře Daliho. Rád bych zúraznil a zároveň potvrdil to, že Rada rovněž je přesvědčena tom, že dvěma klíčovými prvky v této oblasti by mělo být udělení posílení práv um, spotřebitele a zároveň důvěra. Toto jsou jednak cíle a jednak prostředky, které chceme využít při tvorbě růstu, zlepšení podmínek pro spotřebitele, pro podniky, ale zároveň jsou to určité indikátory toho, do jaké míry budeme úspěšní. Potřebujeme dostatečné informace o těchto konceptech, potřebujeme je měřit, potřebujeme je hodnotit, tak abychom zjistili, že Evropská unie jde správným směrem. Rád bych zdůraznil dvě konkrétní priority v legislativní agendě průběhu dánského předsednictví pro oblast spotřebitelské spotřebitele. Jednak je to program spotřebitele a je to návrh o alternativních formách řešení sporu a onlineové řešení sporu. Čili ten program spotřebitele, to je vlastně součást víceletého plánu. My nebudeme schopni dokončit tuto oblast v průběhu našeho předsednictví, ovšem doufám, že alespoň členské státy dosáhnou dohody v následujících 6 měsících o tomto velice důležitém programu, který se jmenuje Spotřebitelé. asi to nebude představovat tak veliké částky finanční, když to srovnáme s tím celkovým víceletým finančním rámcem. Přesto si myslím, že je to důležitý program, který by mohl přispět k lepším informacím, více informacím, lepším přehledu toho, kde jsou výzvy v této oblasti a zároveň posílení postavení spotřebitele, pro posílení postavení spotřebitele i občanské společnosti. Čili to je program, kterému se budeme věnovat, snažit se dosáhnout dohody Kyperské předsednictví poté po nás samozřejmě bude pokračovat na tomto poli s Evropským parlamentem na dosažení dohody. Druhá velice konkrétní legislativní záležitost pro lepší vymáhání práva, lepší opravné mechanismy je jednak alterna, oblast alternativních řešení sporů a onlineové řešení sporů. Neznamená to, že bychom pokryli v podstatě všechny opravné prostředky nebo zlepšili vymahatelnost našich spotřebitelů pouze. Já se domnívám, že je to vlastně jakýsi jeden z těch kamínků, z těch příspěvků, z těch klíčových aktivit, které čekáme, očekáváme i v rámci aktu jednotného trhu, Single Market Act a jednotliví představitelé vlád to zdůraznili tímto způsobem na konci ledna vyjádřili se v tom smyslu, že doufají, že tyto návrhy by se mohly stát reálnými kroky do konce června tohoto roku. Je to velice ambiciozní cíl, ovšem já jsem v kontaktu s panem Grekem, s paní Tun Onhorstein, s oběma zpravodaji a myslím si, že pokud budeme pracovat tvrdě, tak bychom mohli dosáhnout dohody u těchto dvou návrhů. My jsme připraveni na tuto práci za přispění Evropské komise. Představuje to mnoho nadějí. Tyto návrhy totiž nevytváří nějaké nové evropské struktury. V podstatě jsou to stávající možnosti pro naše spotřebitele. Nabízejí jim alternativní možnosti řešení sporů s obchodníky, rozšíři, rozšiřují určité možnosti na národní úrovni. To znamená, že se snažíme jaksi řešit rozdíly v jednotlivých členských státech a zpřístupnit ehm, informace na určitou, v rámci určité společné platformy i na internetu. Na závěr bych rád řekl, že nás čeká hodně práce, konkrétní legislativní práce, která nám leží na stole. Obě dvě organizace, obě dvě instituce i díky příspěvkům samozřejmě ze strany Evropské komise. Nejde pouze o spotřebitelská práva, jde také o zajištění růstu, o realizaci celého potenciálu digitálního jednotného trhu. A my, jakožto předsednická země na radě, uděláme vše pro to, abychom vytvořili dynamickou, bezpečnou Evropu společně s Evropským parlamentem na základě návrhu Evropské komise. Děkuji. Well, thank you uh, very much. Uh, Děkujeme. Děkujeme všem našim třem řečníkům, kteří zahájili naši konferenci. A nyní otázky odpovědi. Tuto část bychom měli ukončit přes desátou hodinou, tak aby naše hosté se mohli věnovat svým dalším eh, povinnostem. Paní Rapty, čili vy budete první v tomto kole otázek a odpovědí, dávám vám slovo a poté další řečníci, čili můžete se hlásit. Všichni, kdo zastupujete jiné zúčastněné strany a chtěli byste vystoupit, prosím, můžete nám rovněž dát vědět. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych mezi námi přivítala naše hosty. Jsem ráda, že máme aktuální informace k dispozici. Nevyslechla jsem si paní Redingovou úplně od začátku její prezentace, bohužel ovšem. Ráda bych pouze několik poznámek. V podstatě o čem zde hovoříme? pokud jde o spotřebitele, to znamená, jaká je realita celé této oblasti. Já jsem včera večer v podstatě mám informace ze včerejška, z Řecka, z dnešního rána. Došlo k rozhodnutím ohledně velice přísných úsporných opatření na straně Řecka. A toto jistě bude mít dopad i na to, že spotřebitelé vlastně, že zvyšujeme určité povědomí, protože samozřejmě, když jste v takové svízelné situaci, pokud nebudete mít tolik finančních prostředků, kolik jste měli v minulosti, tak budete velice pečlivě zvažovat, zda si něco dalšího koupíte. Budete skutečně velice pozorně sledovat, zda nejde o nějaké padělky a podobně, nekvalitní zboží. Pan komisař Dali se zmínil o alternativním řešení sporu ADR, to znamená alternativní řešení sporu, uh, alternative Dispute Resolution. Možná mm, jsem to přeslechla, ovšem neslyšela jsem nic o kolektivních nápravách škod. Já si myslím, že to redukuje náklady na jedné straně pro spotřebitele. Tento opravný prostředek spotřebitel je pod velikým tlakem v tomto obtížném období. Je to prostředek, který jsme zde měli na stole ve Evropském parlamentu i v ostatních institucích již dlouho, dokonce i na poslední plenárce zpráva Lene byla právě mm, z výboru Jury, která byla přijata v tomto ohledu a proto mě zajímá, kolik má tento opravní prostředek, kolik priority mu udělujete a trošku je nějaké a samozřejmě myslím si, že nedávné aktivity na vaší straně uvítali všichni evropští spotřebitelé. Děkujeme. Já poprosím Johna Daliho, aby reagoval na tuto otázku, protože to byla vlastně konkrétní otázka na něj a paní Redingová by potom mohla rovněž reagovat. Pokud jde o ADR, řešení sporů, jistě teď dochází k těm prvním krokům směrem k ADR, zároveň onlineové řešení sporu, čili snažíme se jaksi propojit jednak procedury, postupy ADR ve všech našich členských státech tak abychom měli alespoň určité minimální standardy k této oblasti. To znamená ve všech členských státech, víte, že to je opravdu obrovská, obrovský, obrovský úkol, to znamená, jak si mm, projít všechny, všechna ustanovení ve všech členských státech. Ovšem myslím si, že navrhujeme velice kvalitní systém, který by v podstatě znamenal takový společný mechanismus v oblasti ADR, který by umožnil fungovat ve všech státech. Jednak samozřejmě digitální agenda je s tím propojená. Paní komisařka Redingová se o tom již zmínila. Digitální trh, to je v podstatě další oblast, ve které bychom chtěli pokročit. Předpokládáme že se nám povedlo rozšířit eh, tento trh, jak říkala paní eh, komisařka, z minus 5% na 15% již nyní. To znamená, že spotřebitele už asi někde v, mm, v částkách 150 milionů eur mohou ušetřit, čili jsou to skutečně veliká čísla. Chceme, aby spotřebitel měl důvěru v digitální svět, abychom mu umožnili určitý zjednodušený proces nebo proces, který jemu zjednoduší a umožní získat eh, ten nejvhodnější opravný prostředek HDR v jakékoliv zemi, protože to bude nejenom přeshraniční řešení sporu, ale i kolektivní um, řešení sporu, mohou se obrátit na kteroukoliv zemi, ve které si koupili nějakou službu nebo uh, zboží, se kterým nejsou spokojeni. A pokud je o kolektivní uh, řešení sporů společně i s panem komisařem Almuniem i paní Redingovou na tom pracujeme a nyní bych poprosil paní Redingovou, aby vysvětlila něco i k tomuto dalšímu bodu. No, ještě k tomu, co řekl pan kolega Dali. Ano, alternativní řešení sporu nám ušetří časy peníze, o tom není pochyb. Studie, kterou jsme zavedli, poukazuje na to, že ta čas, který zde ztrácíme, znamená asi 400 dnů navíc a náklady se zvyšují asi na 13 tisíc eur na, pří, na jeden případ, pokud nevyužijeme alternativního řešení sporu. Jsem ráda, že ODR a ADR, toto jsou záležitosti, které pan kolega Dali zdůrazňuje. Nezapomínejte na to, že máme zde i směrnici o mediacích v oblasti sporů a tato směrnice již měla být implementována ve všech členských státech od 21. května 2011. Já jsem se zabývala touto implementací a zjistila jsem, že v některých členských státech vlády využily této směrnice pro mediace nejenom pro přeshraniční řešení sporu, ale i pro interní mediace. Někde, některé členské státy to, to zavedly jako povinnou záležitost nebo v, mm, pokud, je, pokud jsou tam za, za, začleněné finanční sankce a jiné členské státy to vyžívají v přeshraničním styku. Pět členských států nás zatím ještě neinformovalo o tom, jak implementují tuto směrnici. A proto se mm, samozřejmě snažím, eh, než zahájím ehm, řízení pro porušení, této směrnice, ještě jim dát možnost, aby to provedli. Naším cílem nej, není pohnat je k soudu, ale podobně jak směrnice o tom hovoří, abychom nejprve vyřešili spory a poté se dostali, poté až předali věci k soudům. Vím, že těch pět členských států, jak si už připravuje to implementování, čili já čekám, jak to dopadne. Pokud je o kolektivní řešení sporu, Pan komisař už se o tom zmínil, že na tom pracujeme tři komisáři Almunia, Dali a já. Máme zde dopis od pana předsedy Líného, který požaduje od Barosa, aby odložil tuto práci, než se vyjádří Evropský parlament. Evropský parlament se vyjádřil v tomto smyslu a my samozřejmě bereme v potaz to, co parlament ehm, navrhuje, myslím, že to bylo minulý týden. Máme zde i rezoluci Evropského parlamentu z minulého týdne. To je důležitý prvek pro naši práci. Vy, Evropský parlament, požadujete horizontální nástroj, my jsme to zaznamenali a všichni tři komisaři se budou snažit jak se přijít s nějakou hloubkovou analýzou a sdělením, které by tuto práci zkompletovalo. Dále, ano, v této oblasti skutečně předpokládáme pro rok 2012, že budeme mít konkrétní kroky. Děkuji a já teď s potěšením musím říci, že se hlásí naši hosté. Hmm z publika. A musíme všem eh, být rozumní, takže prosím o velmi krátké poznámky. Eh, pan Trantafedis eh, za chvíličku dostane slovo. Ano, já bych jenom řekl těm, pokud máte opravdu krátké výstižné odpovědi, tak myslím, že vám mohu dát příležitost je zde vznést. Pan Trantafedis a pan Šváb. Takže prosím, stručné otázky k věci. A potom paní Evangelia Kekaliki z Ekosoku, eh, místo předsedkyně eh, orgánu pro monitorování společného trhu, pan Henriksen z eh, švédské spotřebitelské organizace a paní Kikarely se Združení spotřebitelů Itálie. Takže prosím, kdybyste v tomto pořadí, jak jsem vás jmenoval, mohli krátce promluvit. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat řečníkům a poblahopřát komisi za to, že pociťuje tu potřebu, že je třeba posílit spotřebitele, posílit jejich eh, sebevědomí, posílit jejich práva, eh, přístup k informacím a tak dále. Z komise nyní proudí k této věci řada různých sdělení. Třeba máme nový spotřebitelský program do roku 2020, nová agenda 2014 až 2020. Mě by zajímalo, jestli je to skutečně nutné, jestli by se to nedalo více skoordinovat, tak aby se v tom spotřebitel a firmy lépe vyznali. Děkuji vám, pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat za zajímavé příspěvky. Na paní Redingovou má otázku. Například eh, Bulharsko a Rumunsko byly včera, bylo jim včera vyčeno, že mm, justice tam nefunguje úplně ideálně. A e, to znamená, že pokud se spotřebu, e, zaměřujeme na spotřebitelská práva, měli bychom se také ostředovat na e, fungování justice. Můžete třeba říci něco k tomu, jak systémy justice de facto v čem jsou jejich rezervy při prosazování spotřebitelských práv v členských zemích EU. Děkuji, paní Kekeleke. Děkuji vám. E, pane předsedo, mám otázku na paní komisařku Redingovou. E, v prezentaci jste hovořila o novém návrhu komise ke společné legislativě v oblasti prodeje. A samozřejmě toto směřuje také k ochraně spotřebitele. Uvědomujete si, prosím, že v mnohých členských zemích právě tato ochrana spotřebitele je oslabována a členské země vlastně usilují o snížení úrovně ochrany spotřebitele v zájmu harmonizace. Já pocházím z Řecka a my máme obrovské problémy které se týkají eh, záruk a záruk na vadné produkty a také dodržování smluvních eh, podmínek, protože eh, nyní dochází skutečně k podkopávání, k oslabování této legislativy. Jste si vědomá těch potíží, které tady máme. Děkuji vám, pan Henriksen. Děkuji vám za tuto příležitost. Já mám otázku na oba komisaře. Týká se to prezentací iniciativ, které byly prezentovány v těch tradičních oblastí fungování komise, kde se komise osvědčuje. Nicméně máme nové výzvy, které se týkají udržitelné spotřeby. A má otázka zní, jakým způsobem hodláte integrovat udržitelnou spotřebu do nové spotřebitelské agendy. Já se domnívám, že v souvislosti s výzvami, jimiž čelí naše ekonomika a životní prostředí, je třeba, abychom měli politiku, která opravdu se zabývá otázkou udržitelné spotřeby. Ano, děkuji vám za kvalitní otázky a ještě paní Sikareli závěrečná otázka v tomto kole. Děkuji vám, děkuji vám za tuto příležitost eh, promluvit. Já jsem chtěla poukázat na tuto věc. Náš spotřebitelský svaz, který já zastupuji, je příznivcem tohoto strategického přístupu k věci. My si přejeme ochranu a přejeme si také přímé zapojení občanů, což samozřejmě je možné pouze tehdy, pokud jde k posílení spotřebitelských svazů. Mám tedy tuto otázku. Mohli bychom eh, to rozvést trošku podrobněji? A dále, pokud se týče přístup k eh, spravedlnosti, jak to tady vypadá? Existují zde dodatečné instrumenty, které eh, usnadňují přístup ke spravedlnosti tak, aby třeba také svazy spotřebitelů mohly podávat žaloby a aby mohly, mohlo být dosáváno třeba konsolidovaných rozsudků s dalekosáhlými důsledky. A teď ještě k podpoře těchto svazů patří k tomu třeba také školení nebo nějaké jiné možnosti podpory, třeba podpora v soudním řízení a podobně. Děkuji vám za otázky a nyní eh, pan komisař Dary a po něm paní komisařka Reding a poté ještě pan eh, velvyslanec. Takže John Dali. Ano, já bych se rád vyslovil k některým z zmíněných problémů, tak především ta rozmanitost iniciativ a programů ze strany komise tak eh, to je samozřejmě tak, že my v evropských systémech máme specifickou problematiku a eh, tady na každou takovou její část je třeba, eh, je třeba vypracovat příslušný nástroj. Třeba když hovoříme o tom spotřebitelském programu, tak to je o finančním rámci pro tuto agendu. A my tedy musíme zajistit celé administrativní kolečko, tak abychom zajistili to, že opravdu jsou k dispozici ty zdroje, s nimiž počítáme a že tedy ty kroky, které budeme konat na plnění našich cílů, takže skutečně budou opřené o konkrétní prostředky. Já vím, že to je pro lidi matoucí, tady celá ta plejada nástrojů, ale prostě tak to je. Skutečně potřebujeme mít důkladnou přípravu tak na to, abychom mohli účinně fungovat. Udržitelnost, to tady zaznělo z úst paní eh, Rapty a dalších, zejména tedy v dobách škrtů a šetření a zároveň sociálních tlaků, já jsem přesvědčen, že podpora spotřebitelů je čím dál tím důležitější věc. My musíme zajistit, aby byl spotřebitel informován a zároveň, aby měl dispozici veškeré nástroje, které mu umožní rozhodovat se udržitelným způsobem. A to se netýká jenom ekologických eh, aspektů, jako aby se neprodukovalo příliš mnoho odpadů třeba, ale třeba také eh, finanční udržitelnosti. Jde tedy o to, abychom aby tedy spotřebitel se mohl jaksi nejlépe rozhodovat v daném tržním prostředí a optimálním způsobem uspokojovat své potřeby. Čili my musíme tyto informace, nástroje dávat k dispozici spotřebitelům a samozřejmě také školy v tom, jak s těmito informacemi a nástroji zacházet. Já jsem přesvědčen, že ke největším krokům patří to, že v minulých letech jsme zavedli nejrůznější označování projektu, produktů na trhu. Ale já si myslím, že to nestačí. Měli bychom ještě také školit spotřebitele v tom, jakým způsobem se tyto informace dají využívat, co se z nich dá všechno vyčíst. No a to nemusí být vždy úplně jednoduché. Čili o to nám jde v komisi a samozřejmě s vaší pomocí, s pomocí Evropského parlamentu, můžeme dále tlačit tímto směrem. Pokud se týče spotřebitelských svazů, my se pokoušíme především posílit kapacity spotřebitelských organizací fungujících v členských zemích. My s nimi udržujeme kontakty a musím říct, že existují, existuje docela, docela velké rozdíly v tom, eh, co všechno tyto spotřebitelské svazy mohou spotřebitelům poskytnout pokud hovoříme o možnostech nápravy, tak eh, to je třeba jedna eh, z věcí, eh, kde se chceme angažovat, a sice abychom umožnili spotřebitelským svazům zjednání nápravy. My chceme prostě jim dát trošku silnější páky a my udržujeme kontakty a navštěvujeme ty, které už eh, pokročily dál. Jsou to soukromé nevládní organizace a myslím, že jsou velice důležité pro to, aby přiměřeným způsobem sledovali, jaká je situace, ale zároveň, aby členským zemím a také nám, tedy nám, kteří utváříme politiku, aby nám poskytovali jakousi zpětnou vazbu, podle níž můžeme upravovat naše rozhodování. Tak eh, já principiálně jsem eh, komisařka, která si příliš eh, nelibuje v množství zpráv, ale spíše méně, ale konkrétních legislativních řešení. Prostě já chci jít rovnou k věci. To byl takový úvod ke dvěma otázkám eh, o spravedlnosti. A je pravda, že pokud eh, máte justiční systém, eh, který pořádně nefunguje, tak to je také špatné pro ekonomiku, poněvadž to podkopává důvěru investorů, ale také spotřebitelů. A to nás právě vedlo k tomu, abychom poukazovali v českých zemích na nedostatky justičních systémů. Jak řekl pan Šváb, v některých českých zemích eh, právě sledujeme, jak funguje systém justice. Je to momentálně Rumunsko a Bulharsko. Ale možná nevíte, že v některých dalších zemích, zejména těch, které mají ekonomické problémy, eh, sem tedy jsme nabídli a vyslali experty na opravu, abych tak řekla, eh, justičních systémů. To se děje v Řecku, mm, v Portugalsku, v Irsku a také vysíláme experty nyní do Itálie. Prostě je důležité, aby ta občanská spravedlnost, ta občanskoprávní stránka spravedlnosti, aby fungovala, protože bez toho eh, moc nedosáhnete. Není to mediálně atraktivní téma, nicméně skutečně na tom pracujeme. Eh, Dále tady mám informaci, která možná pro vás bude nová, a sice, že poprvé vůbec v dějinách evropské legislativy se spotřebitelské svazy mohou obracet na soudy jménem spotřebitelů. A toto je podle nové směrnice nové směrnice o ochraně dat. Takže vidíte, že to je opravdu konkrétní legislativní akt, ne nějaké zprávy. Nyní tedy k evropskému eh, právu, obchodnímu právu. Já jsem si skutečně vyslechl strašnou spoustu falešných prohlášení a eh, misinformací, falešných informací k této legislativě. Paní Kekeleky eh, možná má pravdu, že by to mohla být opravdu eh, dobrý kus eh, legislativy, ale bohužel je tady jedna chyba. Tato regulace neupravuje národní pravidla. Ta se totiž týká pouze přeshraničního obchodování, konkrétně přeshraničního obchodování čeho víc a narážíme tady na problém, že přeshraničně se troufá nakupovat pouze 6% spotřebitelů. Ti ostatní se bojí. My tady nenařizujeme nějaký nový systém, ale nabízíme nový systém, který je k využití pro ty, kteří ho chtějí, a to pouze v přeshraničním obchodě. Směrnice o právě spotřebitelů byla postupně zavedena do nových, nové regulace, ale eh, tato směrnice se uplatňuje pouze ve třech bodech celkem z 18 oblastí té nové regulace. To znamená, že ta nová regulace Eh, toho řeší daleko více než směrnice o právech eh, spotřebitele. Například eh, se to týká také náprava vadného zboží nebo doba pro spotřebitele, po kterou může vypovědět, tedy vypovědět lhůta smlouvy. Takže možná by bylo dobré skutečně se tady více zabývat tou vlastně legislativou, než pouze sdělenými předseda. Dámy pánové, já se obávám, že eh, už nemáme čas na další otázky v tomto kole, protože jsou tady ještě další tři, ale prostě opravdu na to nemáme čas. Uh, I'm sorry, but I... Já se omlouvám. Já tady mám osobní záležitost. Musím se na to jak eh, jaksi ohradit. Paní Redigová, já jsem studovala váš návrh a a jsou zde pojmy eh, asi v tomto smyslu, že členské země mohou implementovat tento volitelný nástroj do národní legislativy. To je jeden bod. Druhý bod, jestliže spotřebitel přijme tento, tento e, nástroj, tak už nemůže využít eh, Říma 1. Čili v tomto návrhu není nic konkrétního řečeno. E, o tom, zda spotřebitel, který přijme eh, nebo zvolí si tento nástroj, tak může se potom eh, obrácet nebo může odvolávat na Řím 1, čili tady je skutečně spousta nejasností a to je třeba vyřešit. Děkuji vám. Dobrá, velmi stručně, především, eh, abych vás uklidnila, právní výbor Jury chystá veřejné slyšení o eh, různých otázkách právě eh, této legislativy a bude to ještě v prvním pololetí, takže tady opravdu otázky budou Eh, budou zodpovězeny. Eh, jinak eh, jedna otázka je pra, skutečně oprávněná a máme to, v, je to taková jaksi mezera v té směrnice a bude možné to implementovat a členské země k tomu budou moci přidat ještě doplňková práva, kromě těch, o kterých se bavíme dnes. A za druhé, nařízení Řím 1 se nemění touto legislativou. Dobře, děkuji vám. Děkuji vám za zajímavou debatu, děkuji všem, kteří se jí zúčastnili. A až tedy eh, komise opustí naše řady, já to zhrnu a eh, pak tady budeme mít ještě další tři řečníky. Já bych tedy nyní chtěl vaším jménem poděkovat oběma komisařům za to, že mezi nás dnes dopoledne zavítali, že odpovídali naše, na naše otázky, eh, za to, že se postarali o úvod do naší konference a já věřím, že eh, budeme dále během tohoto dopoledne hovořit o tom důležitém projektu, který by měl zlepšit situaci v oblasti práv a možností spotřebitelů vynucování příslušné legislativy po celé EU v příštích letech. Takže ještě jednou děkuji oběma komisařům a prosím, aby také vy jste jim zatleskali jako poděkování. Tak a my teď jenom provedeme určité personální změny za předsednickým stolem, takže chviličku, prosím. Uh, so, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, mohu vás požádat, abyste opět zaujali místa? A budeme pokračovat. Pane Švábe, pan Šváb a paní Rýle, prosím vás. Budeme pokračovat. Mnohokrát děkuji. A teď přejdeme na jednotlivá témata. A v této chvíli bych rád vřele přivítal naše hosty. Nebudu je všechny jednotlivě jmenovat. Mám velkou radost, že nebudu moderovat celou konferenci, ale budu všechno sledovat. Mám tady špičkové moderátory, generální ředitele z komise, za spotřebitelskou politiku a také za společný výzkumný, výzkumné centrum. Takže je tady celá paleta talentovaných moderátorů. A já se usadím do pozadí. Za okamžik předám slovo Paule Testory Kogi, což je generální ředitelka pro zdraví a spotřebitele. A ta nám tyto řečníky uvede. Nicméně než to udělám, jsem velice rád, že už jsme si vyslechli dobré příspěvky a rád bych požádal, aby se nám následující osoby identifikovaly, protože a také bych chtěla, aby potvrdili, že budou chtít vystoupit v dalších částech. Right, I've marked you now. Dobře, už vás vidím. Takže potom zamávejte, jste další na seznamu, když budete chtít vystoupit. Pietro Giordano, za spotřebitelskou organizaci v Itálii, kde pak ho máme. Je tady pořád ještě? Ano, dobře, děkuji. A Cornelia Tauš za německé spotřebitele, kde pak je máme. Dobře, takže vás mám na seznamu, ano? Nebo budete na seznamu moderátorů, takže pokud budete chtít vystoupit, tak zamávejte. A pokud bude chtít vystoupit ještě někdo jiný, buď pošlete vizitku nebo kousek papíru přes uvaděče. My sestavíme seznam potenciálních vystupujících a také kolegů z Evropského parlamentu, ti mají samozřejmě přednost. Nicméně viděli jsme kvalitu otázek našich účastníků, takže se budou muset snažit, aby se ptali stejně dobře. A nyní tedy požádám, abyste, nebo ještě se pokusím uvést, požádám, aby nám tuto, eh, tuto část uvedl Kyriakos Triantifilides, protože, jak víte, tento výbor už se věnuje spotřebitelské agendě. On tady dostane pět minut, maximálně pět minut, aby nám celou věc uvedl. Takže prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já vím, že můžeme očekávat nový akt v oblasti spotřebitelské politiky od komise. Chystá se někdy v květnu nebo v červnu. a stanoví práva pro spotřebitele. A náš výbor, výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, sám stanovil své vlastní priority pro novou spotřebitelskou politiku. V této zprávě předcházely konzultace se všemi zúčastněnými, především organizacemi spotřebitelů a spotřebiteli jako takovými, abychom viděli, z čeho mají lidé obavy. A abychom také vylepšili kvalitu zprávy. Spotřebitel je teď v centru vnitřního trhu na pozadí požadavků na udržitelnost a všech ostatních. Vnitřní trh je třeba rozšířit a současně musíme zajistit, že to nebude na úkor občanů, spotřebitelů obecně, a nebo na úkor životního prostředí. V Evropském parlamentu a v národních parlamentech proto musíme chránit zdraví a blahobyt občanů, spotřebitelů v celé Evropské unii, abychom zajistili udržitelnější paradigma pro spotřebu, lepší způsob například spotřeby potravin, abychom se například vyhnuli plýtvání potravinami. Strategie pro spotřebitele musí také zapadat do toho, že Evropská unie si stanovila cíle pro omezování emisí CO2 a evropský občan musí být v centru veškerého úsilí ve snaze naplnit cíle strategie 2020, pokud je o inteligentní politiku růstu. V současné době zhruba 16 obyvatelstva hrozí chudoba. Dokončení vnitřního trhu někdy spotřebitelé považují za záležitost spotřebitelskou. Dívají se na to jako zákazníci. Samozřejmě spotřebitelé nejsou jednotná skupina, jsou tady velké rozdíly. I pokud jde o schopnosti, dovednosti a znalost legislativy. Vnitřní trh je obrovský, jsou tady velké rozdíly, jsou tady nerovnosti, které je třeba řešit. záměrem je tady vylepšit a posílit práva spotřebitele a vylepšit také informace, které spotřebitelé mají k dispozici. Všichni musí zdvojnásobit své úsilí, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany a také práva pro spotřebitele na základě řádného veřejného dohledu nad trhy a také z hlediska uplatňování, vymáhání práva. Je tady celá řada otázek, které mají posílit práva spotřebitele. Vzhledem k nárůstu elektronického obchodování je třeba přijmout opatření, která vylepší důvěru spotřebitele, pokud je o elektronické obchodování. Zaznívají obavy i z hlediska hospodářské soutěže a budeme potřebovat změny právního systému. Když se podíváme na tabulku výsledků, 44% spotřebitelů uvedlo, že si nejsou jistí, jaká práva vůbec mají pokud jde o přeshraniční obchod, přeshraniční nákupy. A nejlepší způsob, jak tyto obavy rozptýlit, je vylepšit informace o tom, jaká práva mají, aby lidé také mohli srovnávat. Současně je potřeba spotřebitele informovat o jejich právech a povinnostech. Je nutné zajistit, že budou řádně dodržována, A je také třeba chránit osobní údaje a soukromí. Spotřeba och, eh, ochrana spotřebitele se týká také služeb a zboží a také přístupu k těmto službám a zbožím. Bezpečnost produktů je velice důležitá, zvlášť ve vztahu ke zranitelným skupinám, jako jsou děti a starší osoby. Musí to být součástí spotřebitelské politiky, aby se zajistilo, že lidé nebudou vystaveni nebezpečným produktům a že budou například chráněni před klamavou reklamou. Kromě toho mají třeba problémy s bezpečností lidé s postižením, mají i problémy s přístupem k základním produktům, k základnímu zboží a službám a proto musíme zajistit, že veškerá ustanovení budou nastavena tak, že produkty a služby budou přístupné pro každého, bez ohledu na věk nebo na to, zda má či nemá nějaké postižení. Zaznívají také obavy ve vztahu k finančním službám, protože lidem se dostává špatných doporučení. Finanční služby jsou oblastí, kde je ještě velký prostor pro vylepšení. A transparentnost v bankovním světě je záležitost, u které možná musíme začít. Musíme pracovat na posílení důvěry a transparentnost této oblasti je opravdu důležitá, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů. Je třeba zajistit, že bezpečnost produktů budeme brát velmi vážně. Děkuji. Dobře, mnohokrát děkuji. Jsem rád, že jsme měli příležitost zahrnout i tuto důležitou práci do našeho zasedání. A nyní předávám slovo Pále Testorikovi. Děkuji, Malkolme. V této části budeme hovořit o bezpečnosti spotřebitele. Jak říkala paní komisařka, bezpečnost je základním požadavkem v každé spotřebitelské politice. A jde o bezpečnost spotřebitelských produktů, bezpečnost potravin, bezpečnost služeb. Uslyšíme něco o revizi obecné směrnice o bezpečnosti produktů. Tam se budeme také zabývat otázkou dohledu nad trhem. Dohled nad trhem je naprosto zásadní záležitost. Proč? Protože nestačí mít pravidla, musíme také zajistit, že ta pravidla budou uplatňována. A musíme zajistit kontrolu. V dnešní diskuzi také uvidíme, které věci jsou důležité a kde musíme posílit dohled nad trhem. Pokud je o bezpečnost potravin, mohu říct, že Evropa je na tom obdivu hodně dobře. Jsme nejlepší oblasti na světě, co se týče požadavků i kontroly. Někdy ovšem dochází k určitým nehodám. Samozřejmě musíme sledovat legislativu, musí to odpovídat nejnovějším poznatkům a standardům. Na úvod dáme slovo paní Kristal Šaldemoze, z výboru IMCO, která byla zpravodajkou pro zprávu o revizi obecné směrnice o bezpečnosti eh, produktů a pro dohled nad trhem. To je zpráva, kterou v komisi důkladně studujeme, abychom také zohlednili stanovisko parlamentu v nadcházejících návrzích. Takže Kristal, prosím. Mnohokrát děkuji. Především bych řekla, že toto slyšení je pro nás velmi důležité, abychom zjistili, na které oblasti bychom se v budoucnu měli víc zaměřit, pokud je o ochranu spotřebitele obecně na vnitřním trhu. Ale co se mě týče, já jsem se v posledních letech hodně soustředila na bezpečnost produktů a na dohled nad trhem. Pracovala jsem na novém legislativním rámci, to je ten takzvaný balíček pro zboží, to bylo před pár lety. A také jsem byla zpravodajkou pro zprávu ve výboru IMCO, pokud je o revizi té obecné směrnice o bezpečnosti produktů. A na úvod bych řekla, že bezpečnost pro spotřebitele není záležitost dobrovolná nebo volitelná. Musí být povinná, aby se zajistilo, že produkty na vnitřním trhu jsou bezpečné. A my proto máme několik nástrojů. Tady v parlamentu jsme navrhli komisi, že bychom měli rychle přehodnotit tu obecnou směrnici o bezpečnosti produktů, protože v této oblasti bychom mohli legislativu vylepšit. Ale podle mě ta obecná směrnice o bezpečnosti produktů není jediným nástrojem, kterým bychom se měli zabývat. Chtěla bych zdůraznit, že mi dělá velkou starost dohled nad trhem na vnitřním trhu. Já myslím, že ta legislativa není tak špatná. Legislativu jsme vylepšili ale jsme svědky toho, že členské státy ji neuplatňují. Nezavedli ji správným způsobem. Nezavedli ji dostatečně a nezavedli ji dostatečně rychle. A to mi působí velké obavy, protože pokud nemáte dobrý dohled nad trhem, lidé podvádějí u produktů, nikdo je přitom nenachytá a potom nebezpečný produkt skončí u spotřebitele a to nestačí. Potřebujeme lepší dohled, aby spotřebitelé důvěřovali produktům na vnitřním trhu. A proto si myslím, že bychom to skutečně měli vylepšit. A já vím, že tato oblast spadá do pravomocí členských států. Nicméně stejně se domnívám, že když mluvíme o spotřebitelské agentě na nadcházející léta, musíme udělat něco s tím, abychom vylepšili situaci v členských státech. Dá se to dělat prostřednictvím legislativy, dá se to dělat prostřednictvím lepší koordinace, lepšího využití zdrojů. Ale také si myslím, že bychom měli víc zatlačit na členské státy, protože ty toho nedělají dost. A někdy si myslím, že bychom měli ukázat prstem na ty nejhorší. Protože já vím, že na trhu to opravdu funguje. Ale dnes vám chci především říct, že bezpečnost není záležitost volitelná. Musíme s tím něco udělat, můžeme legislativu vylepšit, ale rozhodně můžeme vylepšit uplatňování práva a dohled nad produkty. A to opravdu potřebujeme. A proto vyzývám komisi i kolegy v parlamentu, aby s tím něco v této oblasti udělali. Já vím, že vám na tom záleží, že se na to zaměřujeme. Spojme síly a udělejme něco společně s členskými státy, které toho nedělají dost. Konec konců je to otázka důvěry a otázka bezpečnosti spotřebitele. Takže tady opravdu musíme být důrazní. To jsem vám chtěla dnes sdělit. Děkuji. Děkujeme. Ano. Pokud jde o to opětovné posílení koordinace mezi jednotlivými orgány, které se zabývají uplatňováním práva, to jsme vzali v potaz, ano, to znamená nástroj, který by umožnil lepší koordinaci, lepší dohled na evropské úrovni. A nyní poprosíme Paula Koberga van der Braka, který je zodpovědný za zdravotnictví v oblasti eh, v, v, v organizaci Business Europe. Děkuji za slovo. Business Europe je nesmírně potěšeno, že máme možnost vystoupit na tomto fóru. Rád bych potvrdil to, co řekla paní Šaldemose. Ano, i oblast podniků má stejný pocit. Bezpečnost spotřebitele není volitelná, není dobrovolná, je to právo a zároveň je to určitá odpovědnost vůči našim občanům a zároveň z našeho hlediska podnikového to dává smysl, protože prostě potřebujete, aby spotřebitelé důvěřovali vašim produktům. Většina podniků samozřejmě mm, jim záleží na imidži dané společnosti, na značce, to znamená, že samozřejmě je to spojeno i s určitými riziky v oblasti zodpovědnosti, když uvádíte produkty, které nejsou bezpečné na trhy. Čili to je jasné. Ano, to znamená, i my si uvědomujeme to, že bezpečnost v této oblasti je zásadní. Ovšem je zde několik ještě podmínek, které jsou zásadní. Proporcionalita, harmonizace, stejné podmínky, právní jistota a flexibilita. Pokud jde o přiměřenost, proporcionalitu, nejde pouze o nějaké administrativní postupy, jde rovněž o úroveň bezpečnosti, zatímco bezpečnost je povinnost, není to jaksi nej, samo sebou. Někdy lidé tvrdí, že v oblasti bezpečnosti nemůžeme přijmout žádné kompromisy. Já si myslím, že tomu tak není, protože v podstatě každý člověk se jaksi zabývá v oblasti bezpečnosti trošku jiný způsob, má to trošku jiný pohled, protože například nikdo by tady dneska neseděl, kdyby například nemohl využívat, řekněme, určité prostředky dopravy a tak dále. Nikdo by samozřejmě nechtěl chtěl, aby jsme mm, snížili mm, rychlost na nějaké minimum, protože prostě by to nebylo úplně neefektivnější. To znamená, ta úroveň bezpečnosti je určitým politickým, politickou volbou a v podstatě politici musí přijít s nějakou optimální úrovni a poté ji zakotvit právo a poté technici, včetně mm, jednotlivých orgánů, které mají dohled na trhem, aby definovali určité na národní úrovni určité standardy, které umožní dosažení této optimální úrovně. A právě tato optimální úroveň to je je určitý kompromis mezi náklady a výhodami. Na, no, na oblasti, v té části nákladů vidíme například zredukování volby pro spotřebitele nebo určitých možností, výkonnosti produktů, možná dokonce se zvýší cena. A samozřejmě záleží, jak to je vyrovnané mezi jednotlivými regiony, možná by mohlo dojít ke snížení konkurenceschopnosti vašeho podniku. Na straně výhod vidíme zredukování rizika, ovšem to riziko může být veliké a i, nebo malé. To znamená, i ta škoda, která zde může vzniknout, může být veliká nebo menší a zároveň možno, že dojde k té škodě, může být větší či menší. Samozřejmě, že jsme připraveni zaplatit vysokou cenu za veliké riziko, ovšem nikdo by nebyl ochoten zaplatit velikou částku za nějaké reziduální riziko, které by prostě spotřebitel, řekněme, považoval za akceptovatelné, i když je to riziko. A teď nějaké další základní podmínky, ještě na které nesmíme zapomínat, potřebujeme uniformní pravidla, která jsou uniformním způsobem aplikována na trhu. To požaduje, aby členské státy v podstatě i dodržovali to, na čem jsme se dohodli a bohužel k tomu, tomu tak vždycky není. To znamená, jelikož tomu tak není, tak potřebujeme samozřejmě i jasno, jasné procedury, které by prostě, které bychom mohli stavět. A já jsem rád, že paní Šádebo se už se o tom zmínila, to znamená revize GPSD směrnice. My si myslíme, že potřebuje koherenci, určitou jasnost, pokud jde o tuto novou legislativ, le, o nový legislativní rámec a i směrnice o bezpečnosti produktů. Potřebujeme harmonizovaný přístup, protože ty, které, to znamená, že to je rovněž důležité, ty, které jsou mm, v těchto oblastech, už bychom neměli požadovat nějaké dodatečné požadavky v rámci GPSD, pokud se neprokáže nějaké obrovské zásadní riziko. V tom případě by tato směrnice GPSD mohla být dobrým nástrojem. A v neposlední řadě a několikrát to zde zaznělo, já jsem opravdu nesmírně rád, souhlasíme s tím, že solidní e, vymáhání, uplatňování je zásadní pro vytvoření stejných podmínek a zároveň zamezení tomu, aby legislativa udělala opak toho, co od ní očekáváme. To protože ti, kteří dostávají produkty, nekvalitní produkty na, na trh, mají určitou konkurenční výhodu, proto potřebujeme jasné podmínky, abychom tomu zabránili. Děkujeme. A nyní poprosíme Jana Dekonika, který je předsedou Fóra pro prosazování práv této oblasti, a které se jmenuje ProSafe. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já se pokusím velice stručně a k věci Toto ale není začátek mé prezentace. Tak, nějaké tady slajdy, aby vás trochu pobavil. Ano, my budeme hovořit o dohledu na trhem, my jsme jedni z těch, kteří se tím zabývají, o tom jsme hovořili. Toto je takový méně důležitý slide, kdo jsem, pokud byste si pouze zapamatovali to, že v podstatě jsem aktivní v této oblasti, pokud jde o dohled nad trhem. Od roku 1996 jsem aktivní na belgickém trhu, to, to, v této oblasti to, to by mi stačilo, pokud si to zapamatujete. Já zastupuji pro se to je fórum, které se zabývá bezpečností produktů v Evropě. Je to organizace, která v podstatě zastřešuje všechny aktivní hráče v této oblasti, v, eko, v ekonomické oblasti v Evropě, pokud je o dohled nad trhem. Byli jsme vytvořeni v roce 90 a od roku 2006 představujeme platformu pro evropské produkty v oblasti dohledu nad trhem a bezpečnost potřebitel. Naším cílem je, vlastně, mm, naším motem je umožnit spolupráci mezi jednotlivými orgány, které dohlíží nad trhem a zároveň zlepšit bezpečnost produktu a bezpečnost spotřebitele. Proč dohled nad trhem? Proč je to důležité? Je to zásadní nejenom proto, abychom měli na trhu bezpečné produkty. To je jeden z těch tří zásadních aspektů, ale zároveň, jak už se o tom zmínil pan kolega, potřebujeme vytvořit stejné podmínky pro odvětví a zároveň zajistit eh, cirkulaci produktu. Bezpečnost spotřebitele je podle mého názoru právem spotřebitele a my se snažíme teda o to vytvoření jednak teda stejných podmínek, mít bezpečné produkty, to zvyšuje důvěru spotřebitele, to si myslím všichni potřebujeme v Evropě a zároveň to buduje interní trh. Jaké jsou hlavní výzvy pro orgány, které dohlíží nad trhem? Vytvoření konzistentní interpretace jednotlivých definic, povinností, rizik, to znamená určitě konzistentní přístup, tak aby každý členský stát interpretoval tyto záležitosti stejným způsobem. Potřebujeme se dělit o zdroje mezi členskými státy. Některé členské státy mají dostatečné lidské zdroje, finanční, technické eh, zdroje. Je hm, zásadní, abychom měli možnost eh, využívat tyto společné možnosti vzájemně. A zároveň musíme vytvořit možnosti pro testování, musíme mít hm, k dispozici osvědčené postupy, osvědčenou praxi, zkušenosti, které bychom mohli aplikovat celé Evropské unii. My máme dostatek financí od Evropské komise od roku 2006, to nás velice těší. je nám opravdu, jsme nesmírně rádi, že jsme jaksi transformovali tuto evropskou spolupráci na tomto poli díky těmto finančním prostředkům. Máme 19 aktivit z posledních pěti let, které byly společnými aktivitami, na kterých se podílelo mnoho členských států. 20 členských států se většinou podílí na těchto aktivitách a všechny členské státy alespoň jednou se zapojili do těchto aktivit v oblasti produktu, čili všichni jsou do toho zapojeni. A co jsme identifikovali v těchto společných akcích? Potřebujeme koordinovaný přístup na evropské úrovni. To je podle nás jediný rozumný, prakticky dosažitelný způsob, jak prosadit dohled nad trhem. Například jedním z výsledků je evropský program pro dohled nad trhem a zároveň máme kontakty s našimi klienty a dokonce i kontakty na Čínu. Nějaké přehledy toho, co již jsme udělali, toto bohužel asi nevidíte moc kvalitně na tom no, slajdu, ovšem máme sice malé finanční prostředky, ovšem udělali jsme toho hodně. Toto jsou různé aktivity z těch nejposlední, nej, nejdávnějších například eh, to byly eh, různé imitáty v oblasti eh, potravin pro děti, dále to byly dětské oblečení, dále to byly soláry a různé jiné produkty, hračky, lana a tak dále. Na čem, mm, co jsme se poučili z, z těchto aktivit? Jak jste si již dneska vyslechli, um, je to něco, po čem volá, volají jak podniky, tak i spotřebitelé. A tím, že spojíme lidské materiální zdroje, tak tím zlepšíme ty, tyto možnosti dohledu nad trhem. Spolupráce v této oblasti, pokud ehm, máme dostatečnou spolupráci, tak to mm, zlepší interpretaci požadavků, implementaci, realizace, to znamená nejde pouze o koordinaci požadavek, ale i implementace, to znamená, jak provádět dohled, jaké budou sankce, jakým jakým způsobem to všechno provedeme. E, efektivní dohled nad trhem znamená koordinovaný přístup. A jaké jsou potřeby v této, vě- v této oblasti? Dvě základní záležitosti. Potřebujeme společné standardy pro dohled nad trhem, jaké jsou sankce, jaké jsou procedury, jaká, jaká je frekvence inspekcí ve Francii například každý podnik, eh, výrobce by měl být eh, kontrolovaný alespoň jedno za tři roky. To můžeme využít i pro um, výpočet potřebných zdrojů a zároveň potřebujeme evropský právní rámec pro tento koordinovaný dohled nad trhem. Aby to fungovalo, musíme ovšem mít i jasné finanční prostředky a dlouhodobé závazky. To znamená, že by byl vytvořen určitý koordinační orgán, který zároveň má dostatek finančních prostředků k dispozici. Děkujeme za tuto příležitost a děkujeme za to, že si nás vyslechli. Děkujeme a mnoho těchto společných akcí v podstatě jejich výsledkem byly určitá opatření, například například u zapalovačů um, nebo nějaké konkrétní standardy, které jsme přijali na evropské úrovni. Máme zde mnoho, mnoho řečníků, všem každý dostane pouze jednu minutu. Poprosím vás o dodržování času. Paní Svosklinsky bude prvním řečníkem. Ano, prosím, máte slovo. Thank you, sorry. Um, Děkuji za slovo, omlouvám se. Thank you. Um, this is mainly a question. Je to otázka pro generální ředitelku. Hovořila jste o potravinách v vašem úvodním vystoupení. Jak to zapadá do celkové strategie pro spotřebitele? Uh, zda předpokládáte nějaké mm, konkrétní kroky v oblasti nutričních profilů nebo nových potravin. Mm, dobře, čili nejdříve otázky a poté odpovědi. Pan Giordano, další řečník. Je to... Není pan Giordano zde není? Ovšem, rád by přesunul svůj dotaz na tu poslední část. Paní Tauš? I would like to make my... Ano, já, jestli dovolíte, bych rovněž vystoupila v té další sekci. Chrissy Giovanni je dalším řečníkem. Děkuji za slovo. Ano, já jsem ráda, že se zde zúrazňuje vymáhání práva, uplatňování, koordinace. i v prezentaci pana ředitele. Samozřejmě, že to znamená koordinaci i přímo s lidmi v terénu, například různé spotřebitelské organizace. Posledních 40 let jsme testovali různé produkty. Bezpečnost je jedním z parametrů, které bereme v potaz. Za poslední rok jsme odhalili šest riskantních produktů, dokonce nebezpečných eh, produktů, různé změkčovací prostředky pro mm, mm, vodu, kosmetické produkty a tak dále. Za poslední 40 let jsme mm, ovšem téměř nikdy neuspěli ve stažení daného produktu z trhu. Ptám se proč. Jedním z takových pozitivních příkladů, když směrnice o neférových komerčních eh, praktikách v roce 1997 byla uplatněna v naší zemi. Informovali jsme asi o 130 nebezpečných produktech eh, naše orgány. Mnoho to byly různé produkty, které se využívaly v domácnosti a to podle mého názoru opravdu Ehm, není asi ten nejlepší příklad toho, jak upravit situaci na trhu. Ovšem, myslím si, že zpravodajka za parlament se o této věci před chvíli zmínila a komise by možná mohla udělat více, aby členské státy lepším způsobem uplatňovaly, nejenom více uplatňovaly právo, ale, ale i lepším způsobem. Ty sankce v Itálii například pro porušování těchto pravidel v podstatě u nás nejsou dostatečné. Děkujeme. Pan Joel má slovo. Děkuji za slovo. Mohl bych ho rovněž vystoupit v té další části? Paní Martin Ray. Děkuji za slovo. Velice stručně. Chtěla jsem... Sedím zde. Sedím zde. Sedím zde, pane Harbere. Některé organizace pro spotřebitele, ano, pokrývají záležitosti jako je dohled nad trhem, právní zastoupení, právní pomoc. U nás například, dokonce v mé zemi, kolektivní eh, opravné prostředky, čili my opravdu posilujeme postavení našich spotřebitelů. My ovšem a mnoho jiných organizací v Evropě máme veliké problémy přežít, především v těch zemích, které byly postiženy zatěženi krizi, kterou vlastně způsobil finanční systém ekonomiky se snaží aktivovat ekonomiku tím, že dávají prostředky bankám, naše rozpočty a důležitost spotřebitelských strategií, jak si ztrácí na váze, čím dál, tím více. Každý den náš rozpo, rozpočet pro spotřebitele v EU například je mnohem menší než pro spravedlnost jak bychom mohli bojovat proti této zhoršující situaci, proti mizení organizací, které zastupují spotřebitele, jak revitalizovat tyto rozpočty, které jaksi jsou decimovány. Děkujeme. Takže eh, ještě paní Kreleky. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem z Business Europe a mm, přála bych si vyjasnění. E, tady se hovoří o tom, že bezpečnost spotřebitelů je prostě nutnost, obchodní výrobky musí být e, bezpečné a musí také plnit očekávání. Čili e, ta, jaká je vlastně zodpovědnost vůči občanům. A teď mám ještě druhou otázku na komisi. Eh, pokud se týče směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, my jsme dali o to, aby obsahovala zvláštní kapitolu o výrobcích pro školy, což tedy v nedávně době se týkalo zejména, zejména hraček. A já bych byla ráda, kdyby tedy e, e, vůbec i všechny ostatní e, zboží produkty, které nakupují školy, kdyby byly postiženy úplně stejným způsobem jako právě hračky. No a samozřejmě jde o přiměřenost. A možná, že je čas, aby tresty za neplnění byly skutečně odrazující. Eh, protože tam skutečně může dojít eh, ke škodám, které jsou nenahraditelné. Jestliže eh, prostě dojde třeba k úmrtí kvůli takovému produktu, tak skutečně tady to, to není nikoli vykompenzovatelné, takže tady skutečně je třeba mít pořádné tresty. Dobře, děkuji. Přeje si někdo z poslanců nyní promluvit? Zdá se, že ne. Tak já bych začala těmi otázkami na komisi. Takže na pana Losinského, jak potraviny zapadají do spotřebitelské agendy? My, když jsme o ní hovořili, tak eh, my jsme vlastně říkali, že bychom chtěli, aby se to vztahovalo na všechny produkty a také služby, které ovlivňují život spotřebitelů. Z tohoto důvodu jsme tam zahrnuli také politiku v oblasti potravin, eh, protože chceme, aby to všechno bylo součástí. Musím říct, že úroveň Eh, našeho vynucování těchto pravidel je velice dobrá. Ano, a pokud se týče tedy eh, příslušných eh, profilů, tak ano, na těch se pracuje. Teď k bodu číslo dvě, paní Krysičovány. Vy jste hovořila o produktech, kdy ty jsou na trhu a nejsou nejsou, ne, nejsou označeny za nebezpečné. Samozřejmě je, je třeba, aby byly národní systémy, ani tedy existují, které mohou velice rychlým způsobem eh, vyvolat poplach. A já věřím, že v Itálii určitě také jsou a tady to určitě mohou takto dělat. Pokud se týče podpory spotřebitelským svazům, to je samozřejmě problém, souhlasím, eh, v této obtížné ekonomické situaci. Evropa nicméně nadále podporuje spotřebitelské svazy a v novém finančním programu ta podpora bude finančně silnější než dřív. A my jsme eh, vydali také výzvu, aby Eh, tyto svazy byly podporovány také na národní úrovni. A teď ještě k paní Kaleky. Zda tedy eh, budeme mít eh, konkrétní kapitolu o školních produktech. Je to tak, že tato chystaná směrnice je horizontálního charakteru a Kromě toho existují konkrétní směrnice pro jednotlivé kategorie produktů, jako třeba, eh, jako třeba hračky a také bude další, která se bude zabývat eh, školními potřebovami. Tak eh, mm, ještě si někdo přeje promluvit třeba za Business Europe. Ano, děkuji. Zasněla tady otázka, jaká přesně je odpovědnost vůči občanům. Já myslím, že jsem tady uvedl obchodní důvody, proč je důležité, aby produkty byly bezpečné. No a pokud se týče odpovědnosti vůči občanům, tak my žijeme v civilizované společnosti, kde podnikatelé eh, nejsou prostě zdivočelí barbaři, takže mm, podnikatelé chápou, že nebezpečný produkt by měl velké důsledky pro občany. A e, my tady máme dohled nad trhem, který je koordinovaný v celém měřítku evropského trhu, ale také koordinujeme se zahraničními orgány, protože ty dodavatelsko odběratelské řetězce jsou dnes globální, čili proto je to tak důležité. Já pracuji pro eh, společnost, která, mm, kde musím tedy povinně eh, několikrát do roka absolvovat etické kurzy, takže toto je třeba také, jak reagujeme na tu potřebu odpovědnosti vůči občanům. Děkuji. Jenom drobnost, eh, která se týká spotřebitelských organizací a dozoru nad trhem. Já bych chtěl říci, že my nasloucháme nejenom biznisu, ale také spotřebitelům a velice vítáme jakékoliv informace od nich o produktech, které by mohly být nebezpečné. Systém RAPEC eh, se tím bude tedy zabývat tak, aby to, co se zjistí v jedné členské země, se dostalo také do jiné členské země. Pokud se týče sankcí, tak samozřejmě Sankce musí být dostatečně ostrašující, ale také přiměřené. Eh, čili často se tedy nesahá k tomu nejdrastičtějšímu, to znamená stahování výrobku z trhu, ale můžeme také třeba informovat spotřebitele a tak dále. Čili to, co my děláme, to není vždy eh, velice populární nebo hodně medializováno, takže, ale to by neznamená, že bychom nedělali nic. Tak ještě paní Šármoze. Děkuji vám. Já myslím, že jsem přesvědčenější než kdykoliv předtím, že máme ještě jak zdokonalovat systém legislativou, koordinaci, dialogem a podobně. Čili prostě je třeba jenom, abychom trochu zvýšili tempo. Ano, děkuji vám a ano, čili na závěr by se dalo říci, že potřebujeme skutečně pravidla, potřebujeme i vynucování. Takže vracím slovo Michaelu Harborovi. Takže děkuji a nyní se dostáváme k obrázce spotřebitelské legislativy a blahobytu. A mám zde další řečníky. Eh, ještě určité změny za přednickým stylem. Já tedy vítám druhého eh, generálního direktora z komise, respektive ředitelku François Bay eh, za DG Justice, eh, základní práva a občanství, která bude moderovat toto tuto část. Eh, jenom bych chtěl říct, každý, kdo by chtěl hovořit, tak prosím opět eh, zašlete nám své kartičky, abychom věděli, kdo jste, koho zastupujete. A tady Johna Bianka eh, tady sepisuje ty, kteří chtějí promluvit, samozřejmě se to týká také poslanců. Takže prosím eh, vaše žádosti o slovo, eh, prosím zasílejte plynule. Nyní dávám slovo François Slepej. Děkuji, Malcolm. Eh, jsme velice rádi, že se dnes můžeme účastnit a že můžeme hovořit o konkrétním aspektu spotřebitelské agendy, kterým je legislativa a její vynucování. Proč legislativa? Eh, protože eh, prostředí pro spotřebitele se mění, občas je to tedy i radikálním způsobem. Eh, proč? Protože zde máme také digitální cesty a prostředky, které radikálně mění chování spotřebitelů na trhu. No a to musí reflektovat také odpovídající změny ve spotřebitelské legislativě. A je tedy hezké, že máme tedy jasnou a silnou eh, legislativu, ovšem je zde také otázka jeho vynucování. Paní místo předsedkyně Redingová o tom už hovořila dnes ráno, ale možná, že se k tomu můžeme ještě vrátit. Máme zde skvělou sestavu panelistů, kteř, kteří reprezentují různé kompetence. Máme zde Tomase Nordveda z eh, Norské eh, rady spotřebitelů a eh, ona může říci, jak se k tomu staví orgány v jeho zemi a zejména pokud se týče digitálního světa. Dále je zde Jason Freeman z OFT, který nám k tomu dodá další aspekty a bude se soustředovat na neférové obchodní praktiky. Dále zde máme Mariu Ingoyen, Iringoyen Perez, která se v Evropském parlamentu stává o agendu ohrožených spotřebitelů. A dále je zde Rodrigo Gouveia, který pojedná problém udržitelné spotřeby. Pan Gouveia je generální tajemník Evropské asociace spotřebitelských družstev, což je tedy skupina, respektive organizace která se zasazuje o spotřebitelská práva. A pak ještě pan poslanec Andreas Schwab, který bude prvním řečníkem v tomto panelu a bude hovořit o eh, společné obchodní legislativě, eh, což je nedávná legislativa Evropské komise a zejména tedy Eh, spotřebitelský aspekt tohoto smluvního práva. Pan Šváb, eh, kolegyně, kolegové, François, eh, děkuji vám také za to, že se dnes chcete zabývat také legislativními právními aspekty. Už jsme tady o tom dnes hovořili a já bych za frakci EPP rád představil tři základní principy, které podle našeho názoru jsou naprosto rozhodující pro rozvoj spotřebitelských práv v Evropě. Za prvé jsou jasná transparentní pravidla na evropské úrovni, za druhé abychom sledovali naprosto přesně, jak se tato legislativa promídá a převádí do národní legislativy. No a další je ta otázka vynucování. Já bych chtěl nejdříve se zabývat přímo tou směrnicí o spotřebitelských právech. Paní komisařka Redingová říkala, že se sjednocuje pět až sedm z celkem 18 oblastí spotřebitelských práv. Čili tady máme už konečně tedy jednotná pravidla, ale teď je důležité, aby pravidla platná v jednotlivých členských zemích byla sledována aby byla kompatibilní a to je právě úkolem komise, aby to sledovala. Sice eh, Evropská komise eh, má nyní rozpracovanou další řadu iniciativ, takže možná nemá úplně kapacity takové, jak bychom chtěli. No a pak samozřejmě jde o eh, implementaci komise eh, navrhla 28. oblast, to znamená eh, spotřebitelské smlouvy, eh, vyčlenit a to bylo logické, protože členské země nemají de facto nebo dostali se ke sjednocení právní situace po celé Evropě. Čili toto je v zájmu podniků i spotřebitelů a debata ta se nyní eh, zabývá tím, jak se postavit k této 28. oblasti. Eh, náš mm, zpravodaj Hans Peter Mayer na tom začal pracovat, ale je tady, jsou tady tedy otázky o souvislosti mezi tedy směrnicí o eh, spotřebitelských právech a tímto novým návrhem. Já to nechci předjímat, ale parlament skutečně si přeje, aby již schválené zákony byly převzaty do tohoto nového návrhu, ale zároveň, abychom tedy s návrhem jednotného spotřebitelského práva postoupili dopředu. Tady je třeba, aby členské země se vyjádřily, jestli chtějí nebo nechtějí plnou harmonizaci, ale měli by se tady vyjádřit k návrhu komise. Pozitivně by zmínil to, že Evropská komise je dostatečně flexibilní a nechává prostor pro vyjádření členským zemím. Je vidět, že v časovém plánu se skutečně počítá i se sjednocením spotře- eh, směrnice o eh, spotřebitelských eh, prodeji spotřebitelům, tedy přímo prodeji spotřebitelům. A samozřejmě každý, kdo se tím tématem zajímá, může tedy promluvit do toho, jak by měli vypadat priority a určitě Evropský parlament vás bude účinně podporovat vašemu úsilí. Mnohokrát děkuji a nyní na tři minuty dostává slovo paní Mergen Perez. Mnohokrát děkuji. Přeji všem dobrý den. Dobrý den, Francois. Když dovolíte, já navážu na to, co jste právě před chvílí říkala. Spotřebitelé se mění. A mění se i v digitálním věku. A já bych ráda navázala na to, co říkal pan kolega Šváb před chviličkou. My víme, že musíme zajít dál, pokud je o tato práva. Musíme udělat další krok. V roce 1985 jsme zavedli první evropský program na ochranu práv spotřebitele. Tehdy to byl jakýsi katalog pěti základních práv pro spotřebitele. A je pravda, že od té doby toho Evropská unie udělala opravdu hodně. Snažíme se vytvořit rámec, který bude dobře chránit spotřebitele v Evropské unii. Máme legislativu, Máme legislativu pro rozvoj vnitřního trhu a to se také vyvíjí a vyvíjí se to dokonce rychleji než to, co děláme z hlediska vlastní ochrany spotřebitele. Že musíme postupovat dál, musíme rozšířit práva spotřebitele, musíme lépe chránit, musíme se postarat o to, že nastane prosperita, že se všichni budou mít dobře. Já si myslím, že to nám všem pomůže podpořit vnitřní trh a také nám to pomůže naplnit cíle strategie Evropa 2020. Jak všichni víme, Spotřebitelé nejsou homogenní skupinou, není to jedna jediná skupina. Máme obecnou koncepci spotřebitele, ale v rámci této obecné koncepce máme ještě další heterogenní kategorie. Máme například ty zranitelné, ohrožené spotřebitele. A ti potřebují specifickou ochranu. Já říkám, že potřebují specifickou strategii. Příslušné orgány by takovou strategii měly mít. Evropská legislativa zatím řeší otázku zranitelnosti jako jakýsi stav, který působí vnitřní i vnější příčiny. A každý spotřebitel někdy v životě může projít takovým okamžikem, protože mohou se nám stát různé věci. Takže zranitelnost jako faktor musí být viděna právě takto. A evropská legislativa vůbec poprvé zavádí koncepci zranitelnosti ve směrnici z roku 2005. A to je směrnice o komerčních, o nekalých eh, obchodních praktikách a o tom, jaký mají dopad na spotřebitele na vnitřním trhu. Takže jsme se zabývali praktikami a zabývali jsme se také vlivem, který může být uplatňován ve vztahu ke spotřebitelům, kteří nevědí, jak například vyjádřit své přání, svou vůli. A my jsme se samozřejmě také zabývali hospodářskými zámi spotřebitele. My máme jiné oblasti, jako je zdraví, bezpečnost nebo dokonce integrita. Takže bohužel směrnice o právech spotřebitele, a to je ta směrnice, na které pracoval pan kolega Šváb společně s výborem IMCO, je nástroj z nedávné doby, který máme na ochranu spotřebitele, ale bohužel se nevztahuje na některé sektory, třeba sektory, kde se vyskytuje určitý prvek zranitelnosti. Bohužel proto nemáme specifické nařízení. Odkazuje se na to v úvodním ustanovení 34, ale to je všechno. Myslím, že se tím musíme zabývat víc. Potřebujeme smluvní informace, informace před uzavřením smlouvy, informace o tom, že máte právo odstoupit od smlouvy, pokud se dostanete do situace, kdy dodavatel nebo poskytovatel nenaplní své povinnosti. Musíme zajistit, že všechny tyto informace se budou předávat úplné, budou jasné. Komise má určitý návrh pro spotřebitelskou agendu 2014 až 2020 a cílem komise je vylepšit vzdělávání osvětu pro spotřebitele, pokusit se konsolidovat jejich práva a také jim pomoct pokud je o další opravné prostředky. A já jsem přesvědčená o tom, že je to ambiciozní návrh. A zahrnuje i zranitelné spotřebitele, kteří se ocitnou ve specifické situaci, zvlášť pokud je třeba o starší osoby. To pokryto je a já myslím, že je důležité, abychom pokryli i jejich e, sociální vývoj. Musí být aktivními aktéry na vnitřním trhu. Nicméně mluvíme o právech pro spotřebitele. Přistupujeme k tomu takto. Já myslím, že musíme zjistit, do jaké míry je to dostačující pro zranitelné pro spotřebitele. Protože nestačí jenom informace, pokud chceme chránit určité spotřebitele. A pokud chcete, mohu v rozpravě dojít ještě do větších podrobností. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A ní pan Norvet. Mnohokrát děkuji. Já se pokusím zhostit desetiminutový projev do tří minut. Jsem velice rád, že tady jsem a vycházím z toho, že spotřebitel není už jenom čistě spotřebitelem, který potřebuje ochranu, je také určitým aktorem na trhu a má určité požadavky v tom řetězci. A to je třeba zohlednit, když se zabýváme spotřebiteli. Nesmíme vidět spotřebiteli někoho, jako někoho, kdo potřebuje ochranu. Je také klíčovým aktérem z hlediska oživení ekonomiky. Současně je spotřebitel také uživatelem v digitální krajině, zákazníkem například při využití sociální médií přechází z jedné role do druhé. Uvedeme vám příklad toho, co uděláme v těchto věcech. My si myslíme, že ke spotřebitelům zatím nepronikl tento model těch obchodních informací a tak dále. Oni nechápu, jak to funguje. Nejhorší příklad je třeba skupina na Facebooku proti eh, předpisům na ochranu údajů. A také vidíme, že když přecházíme od zboží ke službám, to znamená, kupujeme si něco fyzického, třeba to zapneme, zapojíme do elektřiny a pak se připojíme k internetu. Ano, se to mění prostřednictvím aktualizací softwaru pro hardware. A to jsou věci, o kterých spotřebitel nemůže vyjednávat. Měli jsme jeden takový velký případ se Sony. Byla tady stížnost na spotřebitelského ombudsmana, protože oni poslali lidem aktualizaci, která skutečně úplně změnila funkčnost 3 milionů PlayStation. Přístroje jsou inteligentní, jsou připojené k internetu a zprávce těchto služeb nebo produktů může zmáčknout tlačítko a může v těch produktech, které využíváte, změnit úplně všechno. Mohou to být vaše hodinky, herní konzola, auto, cokoliv může změnit jenom tím, že stiskne tlačítko. Může například z personálních videorekordérů odstranit kom obsah, pokud si třeba zvolíte nějaký balíček pro televizi. Už je to teď hodně rychle. Tyto věci se zatím neřeší. Je to spíš takový monolog, tak jak to vidíme my. Není tady žádná komunikace a spotřebitel musí být schopen vyjednávat. A to nejde přes smluvní právo. Potřebujeme nějaké nařízení, nějaký předpis, který zakáže podnikům, aby určité věci dělali právní definice aktualizace by rozhodně omezila možnost co nedělat takové věci. Mám tady jednu stránku, já to shrnu. Spotřebitelé nemají dost práv, aby mohli fungovat na vnitřním trhu tak, jak potřebujeme. Předpisy jsou roztříštěné, třeba autorské právo, hospodářská soutěž, soukromí. Všechno to patří pod spotřebitelské právo. Důvěra, to už tady zaznělo mnohokrát, tento digitální trh nebo ten digitální svět není nic nového. Společnosti už jsou online 20 let a mohli ukázat, že se umí chovat a pořád se ještě mluví o tom, jak přimět spotřebitele k tomu, aby důvěřovali trhu. Potřebujeme důraznější regulaci. Nestačí jen volitelné nástroje. Peníze. Přicházíme o peníze, když nic neuděláme. Já myslím, že tam nějakých 64 miliard eur o ty spotřebitelé přichází. A to jsou čísla z Eh, univerzity v Amsterdamu ze zprávy z loňského roku a já myslím, že komise by měla ty zprávy využít, protože jsou tam fakta a jsou tam také určité návrhy z hlediska legislativy. Děkuji vám. Thank you. Mnohokrát děkuji. Děkuji za to, že jste se to pokusil všechno zhustit do tří minut. A nyní pan Freeman. Mnohokrát děkuji. Já tady mám také slajdy, já myslím, že se objeví. Já jsem se neuvědomil, že budu mít omezený čas, nicméně pokusím se to celé projít. Já jsem eh, právní ředitel naší spotřebitelské skupiny OFT a chtěl bych něco říct o ekonomické stránce smluv se spotřebiteli. Tím se hodně zabýváme. A jedna z věcí, o kterých v poslední době uvažujeme, je účel spotřebitelského práva. A proč je to důležité? Proto, aby to bylo jakýmsi hnacím motorem účinných trhů. Co tím máme na mysli? Nejenom ochranu spotřebitele, ale také ochranu ekonomiky, abychom zajistili, že ekonomika bude účinně fungovat. Chceme, aby evropské podniky a britské podniky fungovaly účinně. Podle nás to znamená, že pak budeme mít lepší výsledek pro všechny, všech, pro všechny členy společnosti. A to je důležité, když provádíme vyhodnocení. Vyhodnocujeme správné případy, máme správné výsledky, to musíme mít na paměti. Ochrana spotřebitele se často zaměřuje na podvodníky protože nás to rozhorčuje, ale musíme být rozhorčení, i když se objevuje neúčinnost, neúčinnost distribuci v prodeji a podobně. To má dopad na každého. Na náš bankovní účet. A to nás také musí rozhořčovat. A musíme se pokusit udělat něco pro to, aby naše trhy byly účinnější, efektivnější. Takže zvažujeme hospodářský rámec, tím máme na mysli účinnost na trhu. Provedli jsme nedávno dvě studie. Týkalo se to smluv, ale také reklamy a cen. Snažíme se zdůvodnit, které případy si vybíráme a jaké opravné prostředky navrhujeme. Mluvíme třeba o nedokonalém zdůvodňování, informacích a tak dále. Musíme také mít na paměti, že spotřebitelé se mohou chovat velice racionálně, pokud je o okrajové volby. Teď mluvíme o tom, jaké máme opravné prostředky. Proč je lidé neuží, nevyužívají? Protože se jim to nevyplatí. Pokud jste přišli o 5 nebo 10 liber, tak se vám nevyplatí dávat někoho k soudu a to je všechno neúčinné. Podobně jako když čteme smlouvy, spotřebitele trestáme za to, že se nepřečte smlouvu, kde jsou nespravedlivé podmínky. Říkáme, měli jste si přečíst smlouvu a naše soudci k tomu tak přistupují. Jen si představte, kdybyste měli přečíst smlouvu, než si koupíte jízdenku na vlak nebo nějakou zárku v obchodě. To by byla fronta až někam na chodník to by bylo neúčinné a neměli bychom lidé trestat, pokud přijímají účinná rozhodnutí. Takže my chceme, aby naše podniky byly účinné, nechceme, aby spotřebitelé byli trestáni. A to má také dopad širší z hlediska celé společnosti a z hlediska sociálních nákladů, protože ti zranitelní dotují trh a my nechceme, aby lidé někoho dotovali. Je to například ve smlouvách na FITCOL lidé se například zavazují k dlouhým hůtám, nechodí do cvičny, je to ztráta peněz a někdo se veze zadarmo a to není účinné. Omlouvám se. Jedna z věcí, o kterých uvažujeme, je, jestli právo v tomto ohledu funguje. A to mě zajímá jako právníka, zvlášť otázka ekonomicky aktivního spotřebitele, protože spotřebitel není jenom někdo, kdo si kupuje kalhoty a bombony. Spotřebitel je často někdo, kdo pohání ekonomiku prostřednictvím toho, co prodává je to jakýsi exponenciální růst. Spotřebitelé prodávají své věci například na eBay. A tento hospodářsky aktivní spotřebitel je podle mého nedostatečně chráněný podle evropského práva, protože zákonodáce se na to nezaměřuje. Podívejte se například na definici UCPD, ale také na e, případ e, Evropského soudního hora Beninkasa versus Dental Kit. Jsou to e, smlouvy pro soukromou spotřebu, jenom, jenomže to neodpovídá tomu, že spotřebitel může být ekonomicky aktivní, kdo třeba prodává zlato nebo auto, osobní předměty. Ale také jde o to, že někdo třeba jde na nějaké školení, aby vylepšil své hospodářské vyhlídky a ty lidi často někdo okrade, ošidí, využije toho, že člověk má potřebu jít na školení, chce mít novou příležitost, ale pak o něco přijde. A já si myslím, že právě na to se musí zákonodáci znovu podívat, na tu definici spotřebitele, abychom zajistili, že to nedopadne tak, že lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, přijdou o peníze, protože trh není efektivní. Takže děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem tolik pospíchal. Thank you very much and, um... Děkujeme. A nyní pan Koveja. Děkuji za slovo, dobré dopoledne vám všem přeji. Já jsem Gudriko Kove, já zastupuji Eurocop, což je organizace, která zastřešuje spotřebitelská družstva v Evropě. Budu hovořit o udržitelnosti a bylo mi řečeno, že musím být velice rychlý. Co to je udržitelnost? Co vlastně chce spotřebitel? Co očekává? Spotřebitel očekává určitou cenu. Ano, chce cenu. Ovšem cena, ano, ale zároveň, aby tam byla zachována určitá mm, určité předpoklady, bezpečnost, kvalita, udržitelnost, nejenom pokud jde o environmentální udržitelnost, ale i sociální udržitelnost. A abychom toho mohli dosáhnout, je důležité, aby spotřebitelská agenda pro následující léta se dívala na udržitelnou spotřebu a zároveň produkci. Komise připravuje eh, plán pro udržitelnou spotřebu a produkci a v tomto ohledu si myslím, by bylo dobré, aby jsme zakomponovali obavy spotřebitelů do těchto politik, eh, které se zabývají udržitelností, protože i přes ekonomickou krizi přes různé problémy, kterým všichni čelíme, udržitelnost prostě nemůže být ignorována ani z environmentálního hlediska, protože tu škodu, kterou způsobujeme životnímu prostředí, nebudeme mm, schopni jednoduše napravit a zároveň eh, nesmíme zapomínat na sociální udržitelnost. Každodenně vidíme to, že spotřebitel prostě hledá určitá kritéria udržitelnosti v rámci produktu, které nakupuje. A pro nás by mělo být důležité, aby jsme na tato kritéria nezapomínali. Například bezpečnost. Jak se generální eh, ředitelka ji zmínila, ano, bezpečnost potravy například v Evropě je nesmírně Pokročila na vysoké úrovni, jedna z, nejvě- z nejlepších na světě. Máme zde kontroly, inspekce, striktní kritéria. Pokud ale jde o udržitelnost, nemyslím si, že se tomu věnovala dostatečná pozornost. A to by měla, protože to není spravedlivé ani pro spotřebitele, ani pro podniky že například někde mimo Evropu vyrábíte své produkty, nerespektujete stejná sociální ani ekologická kritéria, máte z toho samozřejmě určitou výhodu, obchodní výhodu a pak tyto produkty prodáte na našem trhu. Čili integrace, zaintegrování obav spotřebitelů do této legislativy je důležité a samozřejmě i vymáhání práv, kolektivní nápravy škod, um, vymáhání, uplatňování práv nikdy nebude dostatečné, pokud nebude fungovat mechanismus kolektivní nápravy škod. Ovšem to znamená, že udržitelný růst prostě musí fungovat ve prospěch spotřebitele, protože spotřebitel má nyní méně finančních prostředků, musí pracovat déle, má menší penzi a v podstatě nevidí žádné výhody. Čili pokud chceme, aby spotřebitel podporoval tento ekonomický růst, tak musíme zajistit, aby výhody tohoto ekonomického růstu se dostávaly k našim spotřebitelům. Děkuji. Děkujeme. A myslím si, že můžeme zahájit naši rozpravu. Vyslechli jsme si ve, ve nesmírně zajímavé myšlenky. To znamená, je zde volání po transparentních pravidlech, pro silná, silné možnosti vymáhání, uplatňování, kolektivní náprava škod. Jistě jsou zde různé ještě názory, dotazy. Hovořili jsme zde o definici toho, co je to spotřebitel. Vyslechli jsme si um, případovou studii ochrany spotřebitele. Toto vše je nesmírně zajímavé i pro zranitelné spotřebitele. Mám zde dlouhý seznam přihlášených do diskuse. Budu se snažit udělit slovo co možná největšímu počtu zájemců, každému na minutu. Bohužel nemůže to být nějaký další projev, to je vždycky eh, smutné. Paní Toš bude první z e či z Německa. Máte jednu minutu. Tauš. Tauš, eh, děkuji. Tak první bod. Digitální svět. K tomu patří také digitální obchod a zde je velice důležitá ochrana dat. Komise a parlament na tom pracují, ale v spotřebitelské agentě k tomu mnoho není, což je politování hodné a tedy také znepokojivé. Já si myslím, že skutečně do tohoto programu by se mělo dostat více bodů. Druhý bod bylo zdůrazněno, že téma eh, legislativa a její implementace a prosazování na národním eh, úrovni je důležité. Eh, ale jedno téma tady nezaznělo a sice praktická realizace, to znamená, jakým způsobem se má dávat to informovaný souhlas, nebo jak se eh, mají předávat eh, informace smluvní, nebo třeba eh, v, datovém, v datové ochraně tady je určitá princip dobrovolného Eh, dobrovolně na sebe vzaté povinnosti, ale nejsou tady třeba zahrnuty ani spotřebitelské svazy, čili skutečně chybí tady spousta věcí, která by byla důležitá a výhodná pro spotřebitele. Thank you very much. Děkuji za slovo. Ano, v podstatě ve všech prezentacích zde hovoříme ve všech těch poznámkách, um, o kterých jsme se zmínili, je v podstatě um, hlavním tématem je nedostatek důvěry, zranitelný spotřebitel a tak dále. A v podstatě um, ne, nehovoříme o tom, což ale je jasné, že finanční krize má velikou odpovědnost za tuto situaci. Čili pokud je o nějakou strategii pro spotřebitele do budoucna, asi by bylo rozumné, pragmatické zvážit to, co říkala paní Šaldemose, ten její návrh, abychom se podívali, řekněme, do určité malé míry podívat se na to, jaké jsou možnosti legislativního mm, nebo prosazování té legislativy, která je pomalá, nákladná, jak si na pomoci této oblasti, například ve finanční oblasti, kde jsou produkty tak zásadní, nebo nějaký mm, koordinovaný přístup, eh, pranířování, eh, především ve finančním sektoru, který, což bychom mohli poté zavést do jiných oblastí a sektorů. A poslední záležitost, um, asi to, možná to znamená i využívat zdroje spotřebitelských um, organizací k těmto účelům. Děkujeme. Pan Feller, Food and Drink Europe organizace. Na mikrofon, prosím. Food Drink Europe. My zastupujeme toto odvětví v Evropě. Můj dotaz je na paní Baj, na paní generální ředitelku. Zatím jsme nehovořili o záležitosti společného obchodního práva. My máme opravdu stovky společností, které zastupujeme, to jsou malé a středně velké podniky a právě proto například v této oblasti neférové mm, podmínky smluv mezi jednotlivými obchodníky. To je jedna z věcí, kterou se zabýváme velice často. Jak tento legislativní evropský mm, návrh především by měl svaž, zvažovat dopady na malé a středně velké podniky. 99% těchto podniků jsou malé a středně velké podniky. Jakým způsobem by to mohlo lépe fungovat na národní úrovni? Na národní úrovni totiž často to, tato legislativa je ještě přísnější než evropská. A ve stávajícím textu nevidíme nějakou uh, klauzuli, kde by se hovořilo o tom, že pokud by národní legislativa byla lepší pro SME podniky, to znamená, že v tom případě by ta alternativní legislativa nebyla aplikována. Bez ohledu Mm, řekněme na to, že za jedna strana, řekněme ta slabší strana, zranitelnější strana kontraktu se rozhodla jít pro evropské, mm, uplatňovat evropskou legislativu. A těšíme se rovněž na slyšení, která mm, proběhlo i v jury výboru. Tam se rovněž zúčastníme. Ovšem, kdybyste byla tak laskavá a řekla mi, jakým způsobem se tato nová legislativa bude uplatňovat na záležitosti B2B, to znamená obchodování mezi podniky. Děkujeme, říká paní předsedající, pan Olsen asociace v oblasti vzdělávání, hnutí za střízlivost. Ano, děkuji. Já bych eh, vám rád poděkoval za... Zde, sedím zde, sedím zde. Děkuji vám za možnost vystoupit. Konkrétní dotaz, jestli dovolíte. hovolíte o této agendě, která by měla pomoci dětem, zranitelným osobám. A já nyní otázka k alkoholu, kde je podle mě nedostatek informace, informací o produktech pro spotřebitele. Zda bude alkohol pokrytý touto legislativou a pokud ne, proč ne? And then, uh, Dualu, test... Děkujeme. Pan Dealu, který je z organizace Testaša. Já mám, orga, já mám takovou otázku k bodu v pracovního programu Komise pro 2012. Hovoří se zdám o možnosti práv v oblasti pojištění. Zdá se, že komise hovoří spíše o dobrovolném nástroji v tomto ohledu a já legislation and welfare, mm, to v podstatě bylo takové, mm, takový seminář, který se tomu věnoval, a v podstatě se zde nehovoří pouze o harmonizaci jednotného trhu, ovšem vyžaduje zde i další záležitosti. A mm, takovým příkladem je právě pojištění, protože zde můžeme v podstatě jaksi pokryt určitá rizika dané společnosti. Toto uplatňuje mnoho členských států, například, řekněme, za, možnost záplavy, rizika, která jsou s tím spojená, řekněme, jak si zapojit to do, do mm, pojištění, do jiných typů pojištění. A proto my totiž nechceme, aby tato legislativa jak si srovnala všechna ta specifika, jak je nivelizovala, protože my zde máme určité produkty, které, jsou, které mm, odpovídají národní legislativě a mm, jiné produkty, které neodpovídaly národní legislativě, ale spíše evropské a snaží se nalézt nějaký společný jmenovatel těchto národních legislativ, ovšem častokrát jdou proti předpisům na národní úrovni. Proto si chci, se chci zeptat, zda Evropská komise si vědoma toho, co by takový nástroj, který navrhuje, mohl způsobit. A zda již se rozhodla Evropská komise, pokud jde o legislativní metodu, kterou by chtěla uplatnit v tomto ohledu. Zároveň naše organizace, my si myslíme, že harmonizace, minimální harmonizace by byla mnohem vhodnější, která by byla mm, mm, propojena s nějakým dobrovolným přístupem, kde by byly alespoň určité společné principy, které by donutily um, podniky, aby plnili tyto podmínky. Děkujeme. Paní Krizi Giovanni je dalším řečníkem z Altro Consumer. Děkuji za slovo. Já budu hovořit až v tom posledním čtvrtém panelu. Děkuji. Ještě někdo, kdo by chtěl vystoupit eh, v tomto panelu? Není tomu tak, dobře. Dovolte, abych odpověděla na dotazy, které jste zasněli. Paula Testory samozřejmě u některých dotazů, které jsou spíše z její oblasti, bude rovněž reagovat. Pokud jde o digitální aspekt, digitální aspekt této spotřebitelské agendy a to, že bychom měli vzít v potaz digitální aspekt eh, při tvorbě legislativy. Paní Tauš, vy jste se zmínila o ochraně dat. Ochrana dat je právě takovým bodem, ve kterém komise pra- právě chce využít tento případ pro budování důvěry na digitálním trhu tím, že posílíme práva spotřebitele. například eh, právo na to, mm, že došlo k nějakému opomenutí nebo řekněme notifikace o porušení um, využívání dat, zvýšení transparentnosti, přístup k údajům, informacím, které se vás týkají. Zde jsme udělali hodně pro to, abychom posílili práva spotřebitele v tomto ohledu. A to je vlastně propojeno i s růstem, protože jde o budování důvěry našich spotřebitelů v trh, v technologie. A tím bychom chtěli udržet růst. Zmítili jste se rovněž o tom, že jsme neposílili možnosti spotřebitele domáhat se pomoci v případě nějakých problémů, při ochraně těchto soukromých dat. Ráda bych se zmínila o tom, že se je specifický článek v našem nařízení, který hovoří o určitých um, krocích v oblasti zastupování spotřebitele. Konkrétně zde hovoříme v tomto nařízení o tom, že ty data nebo Eh, nebo teda, že tento člověk se může obrátit na asociaci, která se zabývá ochranou dat a ta by mohla zastupovat tohoto člověka, tohoto spotřebitele. Čili my se opravdu snažíme zavést tuto možnost zastupování spotřebitele, protože jsme si vědomí toho, že pokud jste jednotlivě a musíte boj, bojovat nebo vystupovat proti Google, tak asi prostě to nebudete moci provést sami. Čili toto jsme konkrétně naplánovali proto, abychom spotřebiteli pomohli. A pokud jde o koordinovaný přístup, nějaká možnost pranířování vyníku. Pan Čuel se ptal, zda bychom to mohli nějak usnadnit pro spotřebitele, pomocí jim identifikovat eh, ty eh, pasti spíše ne, protože samozřejmě, že obrátit se na soudy může být velice problematické. A nyní bych poprosila Paulu, protože toto je věc, které se věnuje i program DG Sanko, pomoc spotřebitelům, poukázat na potíže, na problémy, nevím, zda to existuje konkrétně ve finančním sektoru, o tom jste se, na to jste se ptali, ovšem Paula by možná mohla několik slov k tomuto. Děkuji za slovo. Vy jste, jste ještě nebyla, a já už jsem se o tom ale zmínila, my spolu, pracujeme s Evropskou asociací pro spotřebitele, dále s centrem, Evropským centrem pro spotřebitele DG Sanko, e, pomáhá financovat tuto síť ECC center a i v rámci nového programu, jak jsem se o tom již zmínila, zvyšujeme i naše finanční příspěvky až na 70%, protože chceme zajistit to, aby v každém členském státě bylo takové okýnko, takový bod, na který by se mohli obrátit spotřebitelé v případě potřeby, v případě žádosti o pomoc. Pokud je o finanční poradenství, ano, to je velice důležité pro nás rovně. My jsme získali asi 1 milion eur, eh, které schválil Evropský parlament, kde využijeme tyto prostředky právě na finanční poradenství. Co to znamená nezávislé finanční poradenství? Jsou banky a finanční instituce, nebo mohly by banky a finanční instituce být považovány za nezávislého finančního poradce? My si myslíme, že asi ne a proto bychom chtěli posílit takové orgány na národní úrovni, které by opravdu mohly poskytnout finanční poradenství spotřebitelů. Organizujeme takový tříletý program v tomto ohledu. Další záležitost, alkohol. My, my komisař s věnujeme pozornost této problematice především s cílem snížit spotřebu alkoholu mezi mladými. Máme takový neformální výbor, který organizujeme na úrovni členských států, pokud je o prodej, věkový limit a tak dále. My se snažíme koordinovat práci mezi členskými státy a máme k dispozici platformu, kde pracujeme s jednotlivými podniky a tlačíme k tomu, aby přijali určité mm, kodexy etické, určité omezení na trhu, protože problém je v tom, že v podstatě ty marketingové praktiky jsou nesmírně agresivní na straně některých podniků vůči mladým, zaměřené na mladé lidi, čili my pracujeme i na úrovni dobrovolnictví v této oblasti a výsledky vidíme. A poslední dvě odpovědi o společném eh, legislativě v oblasti prodeje a také o malých a středních podnicích. Tak já se domnívám, že velice důležité je to, že při přípravě této společné obchodní legislativy a legislativy o ochraně dat jsme eh, velice pečlivě dbali zájmu 99% eh, eh, podniků eh, v Evropě, což jsou malé a střední podniky. My chceme, aby tato legislativa byla pro malé a střední podniky přínosná, zejména pro ty, které fungují v jiných členských zemích a pro které bude velkým zjednodušením to, když budou mít stejné systémy které už existují jinde. Pokud se týče velkých firm tak, a jejich poměru k malým, tak já jsem eh, už včera řekla, že je možné zavést eh, druhý režim pro malé střední podniky. Je to především obecná problematika malých a středních podniků, já se toto problematikou zabývám už pět let, takže znám tu obtížnou situaci, do které se může malý podnik dostat, když soutěží se větší firmou. Ale o tom jsme připraveni diskutovat a jsme připraveni zkoumat eh, toho ducha, který způsobí to, že evropská legislativa bude malým a středním podnikům příznivě nakloněna, jak to konečně potvrdila nedávno Evropská rada. Čili to jsou věci, které je třeba ještě dále projednávat v rámci těch debat, které jsou právě v běhu. My chceme zajistit to, aby v této legislativě, stejně jako v jiných druzích legislativy, byla ta eh, příznivost pro střední podniky zjevná. Pokud se týče pojištění, pojišťoven, tak my opět eh, chystáme široké konzultace eh, s tím odvětvím, chceme si prostudovat eh, konkrétní případy, proto abychom se zorientovali tedy dříve, než začneme docházet k vlastním závěrům. Čili toto bude nějak pokračovat v roce 2012 a Eh, je třeba, abychom si dobře zmapovali to, co vyžaduje právě toto odvětví. Eh, paní Rigoňa, děkuji vám. Mám několik málo připomínek. Vyslechl jsem si různé příspěvky do této debaty a myslím, že především je třeba si připomenout, že všichni jsme spotřebitelé a všichni jsme občané někdy na to zapomínáme. Zapomínáme na to, že máme svá práva. O co žádají občané? O ochranu, prevenci, tak, abychom měli informované spotřebitele, kteří se cítí bezpečně na trhu, kde se pohybují. A já bych skutečně byla velmi ráda, kdyby takoví spotřebitelé byli všichni, kdyby byli inteligentní, kdyby tedy eh, měli právo žádat odškodnění, i když eh, jsou obráni třeba o nějakých 10 euro, malé částky. A pokud se týče krize, tak ta by skutečně neměla vést k oslabování spotřebitelských práv. Právě naopak, a to zejména u těch zranitelnějších. Děkuji vám. Děkuji. A nyní bych předal slovo našim panelistům, pokud chtějí ještě něco připojit. zase že ne. Eh, já bych tedy jeden komentář měl a týká se to ochrany eh, dat a synergie s touto chystanou legislativou. Jsou zde eh, dva aspekty. Může se stát, že spotřebitel poskytne svoje osobní data, ani to neuvědomí ehm, Ehm, protože se to třeba eh, jde o nějakou komoditu, která má hodnotu, protože eh, tedy de facto on dá svoje data nějakému obchodníkovi a pro něho je to komodita a ten mu vlastně eh, dává třeba nějaké odměny, nějaké benefity a podobně. A to je, a se může stát, že prostě ti, kteří ta data dají nevědomky, tak potom eh, nemají eh, možnosti na ty, získat ten týž benefit. No a eh, pak tady máme další věc. A jsou to pravidla ochrany dat. My samozřejmě je máme, ale poněvadž ony jsou, jsou chráněny, máme je v databázích a i sdílení uvnitř Evropy a také mimo, eh, tak to je trošku obtížné, protože třeba eh, v anglicky mluvících zemí často máme firmy, která funguje jak v Americe, tak na britských ostrovech a mm, ty vlastně mají velké potíže při sdílení dat se svými americkými kolegy. E, to je také věc, kterou je třeba zvážit z hlediska efektivnosti ochrany dat. Dobře, děkuji. Tím se dostáváme ke konci tohoto velmi zajímavého panelu. Já bych ráda e, poděkovala našim panelistům a také přispěvatelům z publika. Děkuji, François, za vedení tohoto panelu. A nyní se dostáváme ke třetímu zasedání. Máme trošku spoždění eh, a omlouvám se, že tedy dáváme tady vyvíjen takový tlak na řečníky, ale nějakou, nějaký čas na diskusi tady přece jenom bude. Tady, myslím, nemáme mno, tak velký zájem o příspěvky do debaty eh, jako předchozím, ale pak máme ještě, tedy pokud ještě máte něco k těm informacím a k dělávání, tak prosím, můžete ještě se přihlásovat. Tak a já bych nyní rád přivítal eh, skutečně dlouholetého přítele a přispěvatele práce výboru IMCO. A poprvé jste ve své nové roli a sice pracuje pro eh, Joint Research Center Evropské komise a řídí úsek eh, vědeckých doporučení a politik. A samozřejmě Eh, od něho tedy přichází důležité informace pro naší práci a sice to jsou ty hodnotící tabule eh, fungování trhu a informací pro spotřebitele. Já myslím, že už pan Freeman také naznačoval, že je třeba více sledovat eh, fungování našich trhů. A to je také něco, co hm, určitě budeme chtít projednávat také s panem komisařem Almoniem. Čili tolik úvodní slovo a nyní dávám slovo Davidu Mérovi, který povede naše další zasedání. Ano, děkuji vám. Eh, pro ty, kteří neznají Joint Research Center, my jsme vědecký servis komise a poskytujeme komisi vědecké poznatky a doporučení eh, pro Eh, utváření politiky odvozené od faktu. Ale já jsem předtím pracoval v DG Sanko a pracoval jsem na politice spotřebitelské a stále tedy k tomu mám sklon, ačkoliv už to není moje zodpovědnost. Takže nyní, proč tedy, čím je, je že je tolik důležité informování a vzdělávání? Samozřejmě je to důležité proto, aby se spotřebitelé byli schopni rozhodovat, Nicméně eh, možná si neuvědomujeme to, že správné rozhodnutí spotřebitele je naprosto zásadní věc pro dobré fungování ekonomiky. Eh, existuje tzv. diamantový paradox, za který byli ekonomové v loňském roce oceněni. A sice na trzích, kde vyhledávání je poměrně drahé, a potom trhy, kde je těžko se dopracovat nejlepší ceny a nejlepší hodnoty. A v těchto trzích, ačkoliv vypadají velice konkurenční, tak tam, kde jsou eh, příliš vysoké náklady na orientaci na tomto trhu, eh, začíná tam fungovat prostředí, které je víceméně monopolní. Protože Eh, tak to prostě je, tak se trh začíná chovat. A my jsme skutečně takové trhy našli a prostě eh, hráčů je tam třeba hodně, ale prostě vyznat se v té nabídce je příliš komplikované, takže opravdu ta situace je jakoby monopolní. Eh, je to ovšem situace na trhu, která se mění. Spotřebitelé často jsou čím dál tím více přetěžováni informacemi. Eh, musí prostě příliš mnoho informací zpracovávat, šíří se různé eh, označení, nálepky a tak dále. A také další trend, který vnímáme, a to je o pozorování chování spotřebitelů, tak eh, existuje řada takzvaných kognitivních bariér, eh, které prostě brání spotřebitelům bez ohledu na vzdělání v lepší orientaci na trhu. Je důležité, aby firmy eh, právě tato kognitivní omezení chápaly a aby jejich eh, komunikace směrem ke spotřebitelům to brala v úvahu, aby to obcházela. Dále s rozšířením internetu eh, se rozšířila také strašná spousta všelijakých prostředníků, kteří umožňují spotřebitelům, aby se správně rozhodovali. A to je, myslím, eh, velká naděje pro spotřebitele, aby se vyznali v těchto eh, možnostech, které jsou tak rozsáhlé a komplikované, možnostech, které potřebují pro sebe, ale také pro dobře fungo- dobré fungování trhu a nyní zde máme nabídku tři řečníků. Především je to Louis Greg, který je místo předsedou IMCO, ale zároveň také zpravodajem, byl zpravodajem eh, pro zprávu o společném trhu a občanech. A vlastně první přišel s tou myšlenkou 20 největších problémů pro spotřebitele a z toho se vstal jakýsi koncept, koncept, který je velmi důležitý. Dále Monique Goyens, která je generální ředitelkou BEUC a dále kolega Ja de Graaf, ředitelem, ředitel pro audiovizuální mediální internetovou politiku v DG Information Society and Media. Takže možná bychom dali na začátek slovo Louis Grekovi a možná byste mohl začít pár slovy o, tom, o té zprávě, kterou jste předložil. Děkuji. Já se dnes chci krátce zaměřit na to, zda skutečně plníme svůj závazek dát občanům jednotný trh. A to zvlášť spotřebitelům a malým a středním podnikům. Před rokem a půl jsem říkal, že potřebujeme nový holistický přístup ke strategii. Musíme trh revidovat, musíme se zaměřit na úplnou integraci všech obav občanů, a to zejména spotřebitelů a malých a středních podniků, do rozvoje trhu jak říká ve své zprávě, aktivní zapojení občanů do znovu spuštění jednotného trhu není snadné, protože vnímání průměrného občana, co se týče vnitřního trhu, je spíše negativní. Vnímání občanů a znalost občanů se bohužel v posledním roce a půl příliš nezlepšily. Pro spotřebitele jsou informace nedělnou součástí vzdělávání. Zacílené informace a vzdělávací strategie, osvětová strategie, která dává informace předem, správné informace přístupným způsobem, je nezbytný krok k tomu, abychom občanům dali všechny nástroje a všechny možnosti k tomu, aby se informovaně rozhodovali na trhu. V tomto ohledu jsem neustále navrhoval chartu práv občanů, která by stanovila práva a povinnosti občanů na vnitřním trhu snadno srozumitelným způsobem. Pane předsedo, výbor IMCO se aktivně účastní tohoto procesu opětovného spuštění trhu. Nemůžeme tady pokrýt všechny aspekty práce výboru IMCO, nicméně doporučujeme legislativní a nelegislativní politiky a opatření, která by vedla k matatelným výsledkům pro občany. Je to například akt o jednotném trhu, směrnice o zprávech spotřebitele, regulace profesionálních kvalifikací. Kromě toho komise a především komisař Barnier, komisar Karlinková a komisař Dali se konkrétně zaměřili na obavy občanů a navrhují mimo jiné 12 bodů v jednotném aktu, směrnici o právech občanů, zprávu o občanství a také alternativní způsoby řešení sporu pro spotřebitele. Nicméně, dle mého názoru, tempo vytváření jednotného trhu stále ještě není dostačující. Jednoznačně to ukázala také studie komise, která uvedla důkazy, uvedla, že občany jsou skutečně frustrováni z vnitřního trhu. A já nyní žádám komisi, aby navrhla řešení každého z těchto problémů. Kromě toho, když vezmeme v úvahu, že komise a parlament určili mezery a nedostatky na trhu a také určité nezbytné legislativní a nelegislativní návrhy, které by tyto nedostatky mohly řešit. Měli bychom teď přistoupit k třetí nejdůležitější fázi, a to je znovu, spíš, no, znovu spuštění jednotného trhu. Musíme to řádně implementovat a členské státy tomu také musí vzít za své. To je zřejmě ta nejobtížnější fáze. A také si myslím, že by bylo dobré, abychom přehodnotili v polovině období, jakým způsobem e, cíle naplňuje spotřebitelská agenda a doufáme, že komise dá výboru IMCO i dalším příslušným výborům informace o tom, jak to bude vypadat. A poslední věc. Jednotný trh má letos 20 let a stále ještě má potenciál, to, potenciál stát se katalyzátorem hospodářského růstu, inovací, konkurenceschopnosti a ochrany spotřebitele. A vzhledem k tomu nakolik závažná je krize, prostě nebude stačit, když k jednotnému trhu budeme přistupovat jako včera. Zbývají nám významné výzvy, evropská integrace je nezvratný proces. Je to především odpovědnost členských států. Členské státy musí celý projekt vzít za svůj, musí obnovit trh, musí odstranit překážky z hlediska implementace a transpozice a musí zajistit jednotný komplexní trh. Pokud nebudeme dál pracovat na tom, abychom dospěli k výsledkům pro spotřebitele, pak spotřebitelé a malé a střední podniky budou k celé věci přistupovat negativně. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Rychle přejdeme k další na řadě, což je Monique Kolajen. Já myslím, že vy nám chcete něco říct k budování kapacit a k úloze zástupců spotřebitelů. Prosím. Ano, ale na úvod bych chtěla, mnohokrát děkuji, ale na úvod bych řekla několik obecných věcí, protože o zastoupení spotřebitelů už toho bylo řečeno hodně, takže to nechci opakovat. Především chci říct, že Evropské spotřebitelské organizace rozhodně vítají oznámení komise že se připraví, že se bude připravovat spotřebitelská agenda. Zatím nevíme, co v ní bude a samozřejmě to bude to nejdůležitější. Také se domníváme, že je tady velice důrazný signál pro evropské spotřebitele. Budou vidět, že budou skutečně v jádru formování evropské politiky a to je nutné, protože naši členové nám říkají, že jednotný trh je ve skutečnosti pouze částečný. Akt o jednotném trhu samozřejmě některé z těchto věcí řeší ale stále ještě zbývají mezery z pohledu spotřebitele. A ještě zásadnější je to, že třeba vědět, že blahobyt spotřebitele znamená mnohem víc než jenom dokončený vnitřní trh. Takže potřebujeme další nástroj. Samozřejmě my bychom také chtěli podpořit tuto činnost a v rámci oslav našeho výročí připravujeme materiál, který bude k dispozici brzy všem institucím. Bude to za několik dnů nebo týdnů. Máme vysoká očekávání z hlediska spotřebitelské agendy. A jak říkal komisař Dali, je velice důležité, abychom tomu přistupovali komplexně. Nejde jenom o práva spotřebitelů v omezeném smyslu slova, jde o udržitelnou spotřebu, jde o liberalizaci trhu s energií, jde o energetickou účinnost, o zdraví, o dopravu a tak dále. A musím připustit, že jsem narazila na nejrůznější emoce, když jsme připravovali toto slyšení a když jsme také na začátku poslouchali, co se tady říkalo, protože na začátku jsem ten, ten program četla, měla jsem trošku obavy, protože jde o klasické věci, bezpečnost, vzdělávání, osvětu, práva. Když se na to podíváte, vidíte, že potřebujete nový pohled na spotřebitelskou politiku a to se také ukázalo v diskuzi. Pak jsem se trošku uklidnila, protože komisař Dali připustil, že i on je tak trošku zmatený, protože je tady určitý zmatek, určité zmatení mezi agendou a spotřebitelskou strategií. A pak jsem slyšela, že komisař Dali říká, že potřebujeme komplexní přístup, dobře. A poslední taková emoce, když já ušetřím svých emocí, je spíš takové zoufalství, protože komisař říkal, že program pro spotřebitele bude finančním vyjádřením spotřebitelské agendy to rozhodně není ten správný signál, protože program pro spotřebitele je určité portfolio Sanka a Sanka dělá úplné zázraky. Snaží se zapracovat pohled spotřebitele do práce Evropské unie, ale potom potřebujeme mnohem víc zdrojů, pokud to skutečně má být komplexní. Takže eh, mluvilo se o informacích pro spotřebitele. Slyšeli jsme také výraz další pravomoci pro spotřebitele. A komisař Dali a jeho útvar jistě ví, že to musí znamenat velice ambiciozní přístup. Spotřebitelé musí dostat příslušné nástroje k tomu, aby se mohli volit, co chtějí. Ale já mám zkušenost takovou, že v řadě sektorů to znamená jenom <clears throat> zavalit eh, spotřebitel informacemi. A odpovědnost se pak přesouvá na nás, na spotřebitele, pokud si zvolíme špatně. A tom, o tom mluvil také pan Freeman. Takže je velice důležité, aby spotřebitelé dostali příslušné nástroje, aby se správně rozhodovali. David právě říkal, že velký potenciál má internet. Ten dává spotřebitelům velké možnosti, velké prostředky z hlediska volby. Ale pojí se s tím také řada dalších rizik, na která jsme v minulosti nebo v současnosti nenaráželi, protože informace se neověřují. Byl tam ten skandál eh, s TripAdvisor a je tady také celá řada rozporuplných informací na internetu. A behaviorální ekonomika ukázala, že spotřebitel nezvládne rozporplné informace. A to neplatí jenom pro průmysl, to platí i pro veřejné orgány. Podívejte se na ten skandál s prsními transplantáty. Lidé, eh, orgány říkali lidem, že se s tím nepojí žádné riziko. Některé orgány, ale francouzské orgány říkali, že by se mi nechal vyoperovat. Takže to té platí také, mm, nebo platilo v minulosti, nedostatečná koordinace, ale teď lidé nevědí, co s tím. Jinak eh, spotřebitelé vědí, že potřebují činné nástroje, že potřebují být informovaní. Samozřejmě je to otázka nebo úkol pro organizace spotřebitelů a už eh, mi zbývá jenom minuta, ale já jsem minutu eh, dostala od kolegy, taková hezká spolupráce. Abychom byli důvěryhodnou spotřebitelskou organizací, potřebujeme principy zprávy, řízení, potřebujeme také vliv na politiky. To je samozřejmě průběžná výzva. Potřebujeme dostatečné zdroje. Je to výzva pro všechny spotřebitelské organizace v Evropě. A nabývá to dramatických rozměrů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Tam je spotřebitelská politika pořád ještě v plenkách, tam nejsou ty tradice, které by přispěly k tomu, že ty organizace budou důvěryhodné i z hlediska vlády, instituce EU a zvlášť DG Sankou přepustili tyto problémy, financovali Evropské spotřebitelské organizace a podpořili budování kapacity spotřebitelských organizací všude v Evropě. Já myslím, že je zásadní, že to bude pokračovat a bylo mi řečeno, že to oznámeno bylo, ale na závěr řeknu, prosím také Evropské instituce, ať je to komise nebo parlament, ovlivňujte členské státy, vlády členských států aby i oni začali naslouchat spotřebitelským organizacím v těch zemích, kde taková tradice není. Mnohokrát děkuji, Moni. Žeráre, můžete nám říct něco k problému nebo příležitostem v digitální společnosti z hlediska osvěty a informací? Já mám dvě minuty. Budu mluvit rychleji, omezím to opravdu jenom na pár věcí. Nebude to nějaký dalekosáhlý úvod. Za prvé, pro spotřebitele je velice dobrá hospodářská soutěž. Nezapomínejte, že zvlášť eh, v oblasti elektronické komunikace máme jednoznačné důkazy. Snižují se ceny, zlepšuje se volba, to je dobré. Trhy nejsou dokonalé, to jsme také viděli v elektronických komunikacích. <clears throat> Často se někdo snaží spotřebitele oškubat, je to třeba v oblasti roamingu. A mimo jiné díky Evropskému parlamentu náklady na roaming od roku 2007 poklesly o 70 a bude to ještě lepší. Takže a ty šokující účty už jsou věci minulosti. Toho jsme tedy už dosáhli. Ale také víme, že elektronická komunikace nebo vnitřní trh s elektronickými komunikacemi stále ještě není hotový, o tom mluvil také pan Greg. V naší oblasti to platí. Pořád ještě můžeme mít další výhody, chystáme studii nákladů bude hotová tento měsíc, ale stále ještě můžeme dosáhnout větších úspor, až 1% HDP každý rok. Pokud jde o informace a vzdělávání a o světu, za prvé, pokud spotřebitelé nevědí o svých právech, je to úplně k ničemu, takže je musíme lépe informovat. A jedna z věcí, které udělá Evropská komise, je jakýsi kodex onlineových práv EU. Bude to takový jednoduchý přehled z hlediska lajka, aby lidé chápali, na co mají nárok a jak jsou chráněni. To znamená lepší informace, ne více informací. A to pomáhá budovat důvěru, ale jak říkal David, důležitou součástí fungování trhu z hlediska, eh, tohoto hlediska jsou také informace. A my se mimo jiné zabýváme tím, do jaké míry jsou si eh, spotřebitelé vědomi toho, co dostávají z hlediska rychlosti internetu. Vy se třeba eh, vy si zaplatíte 30 megabitů, dostanete 10. Možná, že se zpomalí a neúplně zabrzdí tok dat. Spotřebitelé musí vědět, co dostávají, za co platí a když to nedostávají, tak by měly být možnost přijít někomu jinému. Takže zvlášť v této oblasti nám jde o transparentnost hlediska toho, co můžete získat na základě toho svého internetového balíčku a jaké máte možnosti přijít někomu jinému. Překročil jsem o 35 sekund, takže radši přestanu. Děkuji, Žeráre, a Děkuji za to, že jste část těch tří minut věnoval jako někomu jinému. Mám čtyři žádosti o slovo. Polsky moc neumím, z hlediska výslovnosti nicméně nejprve tady paní Ročická, myslím, že se to tak nějak říká, ze Združení polských spotřebitelů. Dobrý den. Já začnu pozitivně. Silnější spotřebitel v centru trhu je skutečně dobrá myšlenka. A já mám také pozitivní názor na to, čeho se podařilo dosáhnout z hlediska spotřebitelské politiky. Nicméně podstatnou roli při dosahování tohoto cíle, a totiž to, toho, aby spotřebitel byl v centru trhu, zásadní roli tady hrají spotřebitelské organizace a Celá řada spotřebitelských organizací má omezené možnosti dělat něco nebo fungovat. A to souvisí s krizí, ale také s tím, že tyto organizace nemají příznivé podmínky v těch zemích, kde působí, takže mají jenom omezenou možnost ovlivnit politiku a omezenou možnost nějakým způsobem přispět odbornou činností. Je tedy třeba uznat, že ta situace není uspokojivá. Všichni mluvíme o tom, že bychom vylepšili a posílili Združení spotřebitelů, ale musíme si také povšimnout a uvědomit, jak vlastně, jak se věci mají. My očekáváme, že Evropská komise a Evropský parlament se spojí, budou ovlivňovat vlády, aby se zajistilo, že nebude dovoleno rušit spotřebitelské organizace, protože jinak se nebude nikdo starat o práva spotřebitelů. Další na seznamu je Brida Kutin ze Slovenské eh, asociace spotřebitelů. Děkuji za pozvání. Já navážu na problematiku ve střední a východní Evropě. Pořád jsme ještě považováni za nové členské státy. A já bych ráda něco řekla k této věci z hospodářského hlediska a z hlediska fungování vnitřního trhu. Bohužel slýcháme, že řada činností, které se týkají informací pro spotřebitele, spadá do pravomoci nebo do odpovědnosti národních vlád. A o té situaci už jste toho slyšeli dost, nechci to opakovat. Ale pokud chceme dát spotřebitelům určitou moc, pokud chceme budovat důvěru, Samozřejmě potřebujeme údaje, informace a poznatky, znalosti, to je opravdu nutné. A ve velice málo zemích, ve velice málo případech mají spotřebitelé možnost rozhodovat se na základě e, srovnatelného nebo srovnávacího testování. A toto je prostředek, který je osvědčený, zlepšuje hospodářskou soutěž, zlepšuje transparentnost a zlepšuje volbu pro spotřebitele. A já bych ráda požádala generální ředitelství Sanko a informace, já nevím, jestli by to bylo možné, ale ráda bych požádala, aby podpořili program, na budování kapacity národních spotřebitelských organizací takový vícestranný program a který by také podpořil testování na evropské úrovni. Protože čas od času mluvíme o dvojích standardech, ale jenom ve výjimečných případech se nám to podařilo prokázat. A pokud chceme, aby spotřebitelé nakupovali přes hranice, musí být schopni rozhodnout se informovaně i na základě testování. Dobře, a nyní Aida Ransken. Consumer Focus. Děkuji. Komisař Dali říkal, že je důležitá zpětná vazba z národních združení z hlediska politiky EU a to souvisí s otázkou, jak vůbec můžeme předat názor spotřebitele na evropskou politiku obecně. Já mám zkušenosti s energetickou politikou. U energie máme podporu generálního ředitelství Sanko. Koordinujeme příspěvky národních spotřebitelů už v počáteční fázi práce na politice. A mě by zajímalo, do jaké míry je to možné rozšířit do dalších oblastí politiky. A mám otázku na Monik. V roce 2012 budeme mít už po páté každoroční energetické fórum pro spotřebitele. Mě by zajímalo, do jaké míry je možné takováto fóra zapracovat do nějakého lepšího dialogu s národními asociacemi a evropskými institucemi. Opět s tím cílem, že by přispěli do diskuze už v rané fázi. Děkuji a jako poslední paní Šoto z CEER. Děkuji, děkuji za příležitost vystoupit. Já jsem Jono Šoutol a zastupuji evropské regulátory v oblasti energetiky a dobře to v podstatě navazuje na to, co právě říkala Heidi. V energetice máme každoroční fórum, říká se tomu Londýnské fórum, je to každoroční fórum pro občany a zabývá se otázkami energie z pohledu občanů. Zastupujeme národní regulátory, evropské regulátory, jejich práva a povinnosti posílil ten třetí balíček, mimo jiné díky úsilí europoslanců. Naposledy, když byla ta legislativa zavedena. My se teď snažíme zpracovat jakousi spotřebitelskou vizi 2020, vizi toho, co by trh s energií měl dát spotřebiteli. Nesnažíme se lidem říkat, co by tam mělo být, ale snažíme se to udělat v rámci dialogu, třeba s Belkvetem, s Evropskou komisí a velkou výzvou je to, jak získat vklad od běžných občanů. A já mám otázku na pana Greka. Chci se s ním poradit, jak se nejlépe napojit na občany, na voliče, jak zajistit, že oni budou utvářet politiku na evropské úrovni a nejenom jednou za rok na tom londýnském fóru, kde jsou zastoupeny eh, organizace spotřebitelů, ale jak ten dialog vést i na místní úrovni. Děkuji. Takže tady bylo několik otázek, několik osobních otázek, nejprve možná DG Sanko a potom zbytek. Nikojes. Ano, tento program pro spotřebitele pokrývá pouze část agendy pro spotřebitele. To je jasné. To už jsem řekla. Místo předsedkyně Redingová je komisař dali, se snaží o to, aby tato agenda pro spotřebitele pokrývala všechny evropské politiky, které mají dopad na spotřebitele, zatímco náš konkrétní program se týká pouze DG Sanko, čili tam jsou, tam jsou větší finanční zdroje a já doufám, že i jiné uh, Eh, jiná generální ředitelství budou ochotny věnovat finanční prostředky těm, těm záležitostem. A proč neděláme dostatečné testy pro tyto produkty na jejich umístění na no, trhu? Ne, děláme například pro safe, o tom před chvíli hovořilo, máme různé společné akce, dohled nad trhem a tak dále. Ovšem náš rozpočet je omezený snažíme se o financování těchto koordinovaných aktivit, ovšem, abychom testovali na každém národním trhu produkty, to skutečně si myslím, že není hlavním cílem Evropské komise. Zapojení a další záležitost, jak zapojit spotřebitele do tvorby politik, do regulací, do pravidel. My na DG Sanko, my se snažíme o maximum. A opět, protože my v podstatě Samozřejmě, že se snažíme bránit zájmy spotřebitelem a děláme vše, co je v naši, našich silách. V některých případech má komise pravidla na provádění konzultací se zúčastněnými stranami. A já si myslím, že toto pravidlo, pokud vím, aplikují ostatní kolegové v mém oddělení. Děkuji. Děkujeme, Paolo. Není pan Greg, možná byste mohl reagovat na tu otázku ohledně regulátorů v oblasti energetiky. Já si myslím, že je zde jakási bariéra mezi institucemi a občany na druhé straně. A je to možná taková nejdůležitější aspekt, který potrhuje důležitost celé problematiky. Když jsme tam hovořili o těch 20 obavách nejčastěji zmiňovaných našich občanů, tak samozřejmě jsme nechtěli prostě, jak si jim říci, toto jsou vaše obavy, jsme chtěli, aby to bylo užitečné, aby nám sami mohli říci, v čem jsou problémy. Měli bychom se obrátit na občany, na spotřebitele, získat od nich jejich feedback a udělali jsme to takovým velice zacíleným způsobem. Částečná odpověď na dotaz, který zde zazněl, že komise možná by měla udělat něco podobného, jak jsme udělali pro těch top 20, těch obav našich občanů, obrátit se prostřednictvím médií na občany, získat jejich feedback. Tento by potom komise analyzovala a řekla nám, jaký je výsledek tohoto feedbacku. To je první věc. A druhá záležitost, komise by měla převzít odpovědnost za tuto oblast, tak aby občané, spotřebitelé, malé a středně velké podniky byly integrální součástí tvorby těchto politik. Pokud bychom takto postupovali ve všech jiných oblastech legislativy, to už by byl veliký krok vpřed v možném řešení tohoto problému. Děkujeme. Na minutu ještě Monique a potom ještě Gerard. Děkuji. Já si myslím, že London Energy Forum to je takový dobrý příklad toho, jak to může fungovat, protože na počátku to byla taková pouze výroční záležitost, organizace tam byly pozvány, tyto asociace spotřebitelů, protože prostě to bylo dobré a najednou DJ Sanko opravdu zapracovalo na tom, máme zde takzvané consumer radary a tak dále a společně s DG Sanko, DG pro energetiku, máme probíhající dialog. Nešlo pouze o tu jednu událost jednou ročně, ale vlastně naše vztahy průběžně a proto jsme rádi, že spotřebitel se začal aktivně angažovat v této oblasti, například energetiky a ostatních, a doufám, že to bude i v ostatních oblastech eh, na evropské úrovni. Ještě mám 15 sekund. Jak Mm, mít kontakt se spotřebiteli je to velice obtížné. Obtížné je zde mobilizovat, je to naše každodenní práce, ovšem občas to může být i nebezpečné. Děkujeme. radne? Ko- ano, komunikovat, to je zásadní. My prostě na evropské úrovni nedostatečně komunikujeme našim občanům, našim spotřebitelům, jak konkrétně jim chceme pomoci, roaming, to je jeden příklad, ovšem obecně řečeno, to prostě zatím nefunguje, potřebujeme předat. Ten interní trh prostě má pozitivní dopad na spotřebitele a toto ovšem není pouze zodpovědnost Evropské komise, pokud jde o tu komunikaci protože ta je trošku vzdálená od každodenního života. Občan to je prostě povinnost členských států a my je musíme pohnat k této odpovědnosti. Internet spotřebitel se dostává do takové ústřední polohy mm, spotřebitelé se obracejí na náš často, proč, nemají, eh, proč nemohou německé eh, elektronické knížky si stáhnout ve Španělsku, proč nemají dostatečné dobré internetové služby. My prostě to musíme lépe analyzovat, reagovat na tyto problémy, proto je dobré, že zde máme tento seznam těch top 20 obav, budeme v tom pokračovat, všem měli bychom přijít s řešeními těchto problémů, protože ta existuje, ovšem potřebujeme k tomu politickou vůli a politický tlak. Děkujeme, že rade. Poslední bych poprosil pana Mandéze. Děkuji. Pouze jednoduchý dotaz. Moje dotazy jsou vždycky jednoduché. Zjednodušit komunikaci, zjednodušit ten streaming těch informací pro spotřebitele. Já totiž mám pocit, že všichni spotřebitelé jsou rovnými občany EU proč vždycky tvoříme pouze směrnice a ne nařízení. Pan kolega již se o tom zmínil, například roaming, nařízení, které bylo úspěšné, jedno z nejúspěšnějších eh, legislativ, které přijal Evropský parlament. A ještě pořád zde máme pouze směrnici v tomto ohledu. Členské státy to zneužívají, aby tam zaváděli nebo opětovně zaváděli protekcionismus pro spotřebitele to matoucí. Pokud chceme, aby byl spotřebitel, každý spotřebitel rovný, tak bychom měli spíše se zaměřit na nařízení. Proč tomu tak není? Ale. No, I, I, as I said... Jo, už jsem se o tom zmínila. My samozřejmě tam, kde je to potřeba, tak tam přicházíme s nařízeními. Ovšem nechceme to nějak přehánět. Ovšem, pokud je tam nějaký konkrétní problém, tak vás si ujistí o tom, že opravdu se snažíme o regulaci, nějakou vyváženou regulaci, zasáhneme. Asi to budu muset shrnout, tuto velice různorodou diskuzi. Já jsem to pochopil tak, že v podstatě požadujeme určitou holistickou politiku. Mnoho eh, dotazů padlo v tomto ohledu v této eh, části našeho panelu. Ano, z hlediska spotřebitele by to měl být holistický přístup, ať už jde o bezpečnost, posílení informovanosti, vzdělání mm, v této oblasti, mm, opravné prostředky. To by mělo být postaveno na robustním pochopení spotřebitele, jaké jsou jejich možnosti, schopnosti, dovednosti. Já jsem na DJ Sanko pracoval, dělali jsme průzkumy v této oblasti, to znamená posílení práv spotřebitele, dovednosti spotřebitele a já si myslím, že zde například ty dovednosti vás jsou mnohem vyšší, ti, kteří jste zde dneska přítomní, než eh, řekněme ostatních méně poučených spotřebitelů. Čili je důležité, aby jsme to dělali pro různé, různé skupiny spotřebitelů, abychom to opravdu založili na skutečně ro, eh, robustním porozumění, dovednosti, schopnosti, které máme a tím bychom mohli opravdu posílit postavení spotřebitele i zastupování spotřebitele v tomto ohledu. A nyní pan předseda. Děkujeme, Davide, děkujeme a těšíme se na spolupráci s tebou v tvé nové, v tvém novém postavení. Jistě budeš chtít i v rámci společné výzkumné eh, komise, ve které budeš pracovat, fungovat tak jako na DG Sanko a budeš tam aktivně přispívat. My už bohužel máme uzavřený seznam, máme se ještě několik řečníků pro poslední panel, protože prostě musíme skončit ve 12.30. Děkuji tlumočníkům v tomto ohledu a v tom posledním panelu bych poprosil, aby mm, řečníci vystupovali pomaleji, to rovněž eh, by naše tlumočníci ocenili. A nyní bych uvedl našeho posledního moderátora poslední části Natali Homobono, kterou zde srdečně vítám. Je to generální ředitelka pro politiku hospodářské soutěže, spotřebitelské záležitosti, kontroly podvodů z Ministerstva pro ekonomiku a finance ve Francii. Já si myslím, že toto propojení skutečně je nesmírně pro nás důležité, pro, pro, pro naši konferenci. Opravdu vás srdečně vítám a dávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já budu se snažit tak, jak jste nás vyzval, abych hovořila pomalu, ale zároveň, abych se nezdržovala. Tato poslední část našeho panelu, to znamená implementace práva, možnosti opravných mechanismů. Toto jsou dva pilíře celé této agendy pro spotřebitele, o které hovořil pan komisár Dali dneska dopoledne. To znamená jednak posílit um, um, to, um, ty právní možnosti na úrovni Evropské unie a zároveň uh, umožnit přístup spotřebiteli i k opravným prostředkům, a to účinným způsobem. Pan komisař Tali dneska dopoledne už o tom hovořil. Ne, nestačí nám zde vybudovat jenom nějakou úžasnou legislativu, která bude definovat práva, povinnosti spotřebitele a profesionálních organizací či podniků, ale zároveň je důležité, aby tato legislativa byla respektována, aby spotřebitel mohl prosazovat svá práva. To je jedna, jeden z úkolů například i eh, mého eh, ministerstva, které se zabývá hospodářskou soutěží a bojem proti proti podvodům, protože já si myslím, že účinná politika pro spotřebitele prostě musí zahrnovat i verifikaci a dobrou implementaci eh, pravidel na obou stranách. Například jsme měli asi 200, my máme asi 250 takových eh, kontrolorů, kteří, kteří eh, kontrolují, zda dochází k respektování těchto pravidel na našem území ve Francii. A já si myslím, že i toto představuje určité zvyšování důvěry našich spotřebitelů, aby skutečně jsme dosáhli vytvoření společného trhu, tak jak potom všichni voláme. Máme zde různé možnosti, tak abychom zajistili kontrolu, plnění pravidel na národní úrovni, ale i na komunitární úrovni, společné akce, dále sítě různých, například CPC, těchto organizací, národních organizací, které by měly zajistit účinné uplatňování ustanovení eh, pro spotřebitele, jakmile něco kupuje, ať už je to služba či zboží mimo jeho území Dále tak, znám takzvané sweep days, které organizuje, to jsou ehm, aktivity, které organizuje komise, zúčastňují se jich orgány pro kontrolu a inspekci. Jsou zde jiné zúčastněné eh, strany, Evropské centrum pro spotřebitele. Jeden z účastníků nám za chviličku poví něco i o možnostech řešení sporů, například mimosoudní cestou. Víme, že mnoho sporů v oblasti spotřebitelských záležitostí se dotýká malých částek a samozřejmě žádný spotřebitel není ochoten se vrhnout do nějakého soudního procesu kvůli takovým částkám, aby prosadil svá práva. proto by zde měly být účinné mechanismy pro naše spotřebitele, aby mohli reagovat na tyto eh, problémy mimo soudní soudní cestou. Čili budeme hovořit o kontrole účinnosti uplatňování legislativy, dále o nástrojích pro opravné prostředky našim mm, spotřebitelům, které mají k dispozici. A máme zde tři zástupce. Je to paní Růža Tun, která je evropským, eh, která je um, členkou IMKA, je to eh, rovněž eh, autorka zprávy o srovnávací tabulce z roku roku 2010 a zároveň se zapojila aktivně do projektu pro onlineové řešení sporů. Dále je to Edith Appelmans, která je ředitelkou Evropského střediska pro spotřebitele v, pro, v Belgii, pracuje zde od roku 2001, bude hovořit o svých zkušenostech a o tom, jak funguje jejich středisko v Belgii a pan Rick Enrik, který je ombudsmanem pro spotřebitelské záležitosti v Dánsku, pracoval i na Ministerstvu pro spravedlnost a v nové funkci funguje pět let a bude hovořit i o tom, jak se uplatňují stávající právní nástroje a i jaká je spolupráce mezi jednotlivými orgány kontroly a jak zlepšit účinnost stávajících ustanovení a možností, které mají spotřebitelé k dispozici. Čili nyní pana, paní Růža Tun, která bude prvním řečníkem. A opravdu jsou zde dvě věci, které samozřejmě musíme mít v potaz, vzít v potaz, musíme respektovat ten čas, který mám k dispozici, tři minuty, které má každý k dispozici, ale zároveň samozřejmě, aby to nebylo pekelnou rychlosti, tak aby tlumočníci opravdu mohli skutečně zvládat toto tempo. Děkuji. My jsme si dnes vyslechli výraz, že eh, spotřebitelé eh, nežádají nápravu, poněvadž eh, se jim to nevyplatí. A teď přejdu do polštiny, pokud dovolíte. No a tak právě tak to vypadá a já jsem velice ráda, že to tady někdo zmínil, protože ve skutečném životě a nejenom ve eh, virtuálním prostoru spotřebitelé v podstatě nenakupují přeshraničně, netroufají si, nedomluví se, je tam spousta různých předpisů, takže si s tím nedokážou poradit. A já konec konců eh, my jako poslanci také, že kupujeme si eh, letenky poměrně pozdě nebo narychlo a máme svá práva, jako cestující, ale taky ne vždycky to jde a taky nejsme vždycky přesně informovaní, nevíme, co si přesně můžeme dovolit, co můžeme chtít. Když tedy se zabýváme tématem tématem řešení sporu s obchodů uzavřených online, Tady skutečně jde o případy, které by umožnily podnikům eh, z Evropské unie fungovat eh, v rámci celého trhu. Takto se vlastně dá budovat Evropa. My hovoříme o tom, že chceme více Evropy a to se právě dá dosáhnout těmi drobnými krůčky to je budování takové silnější evropské identity. Prostě jde o pravidla, která budou čitelná, transparentní, eh, dosažitelná. Chceme také plnit očekávání spotřebitelů vůči nám. Já tady momentálně pracuji na vytvoření platformy k eh, řešení sporu online. No a to vlastně první a nejdůležitější, co tady máme, je to, aby to vůbec tady fungovalo pro eh, spotřebitele, poněvadž to je platforma, která má pomoci jednak k informacím a jednak také vůbec eh, k přístupu. Přístup k informacím prostě musí být prostředkem Dále otázka formuláře. Formulář musí být pro uživatele prostě jasný, jasně čitelný. No a samozřejmě je třeba mít nějakého průvodce celým tím. Aha, čas, dobře, tak já už pomalu končím. Ještě je tady jeden prvek, který se mně zdá důležitý. Eh, potřebujeme jednotlivá řešení, tedy eh, zvlášť řešení pro spory doma a zvlášť eh, pro řešení přeshraniční, eh, nemělo by to být spíše sjednocené? Nebo jak je to třeba s alternativním řešením sporů Eh, můžeme využít stávající instituce, anebo bychom se měli soustředit spíše na řešení online. Možná, že téma eh, se tady v eh, nějakým způsobem v debatě vykrystalizuje. Tak a dobře, další řečník na tři minuty. Děkuji. Děkuji také za pozvání. Máme tady spoustu práce, ale já se pokusím to vmáčknout do tří minut. Eh, spotřebitelé, kteří jsou ve přeshraničních sporech, eh, prostě nemůže se obrátit na, eh, nebo může se obrátit teda na ECC ve své zemi, ten to bude analyzovat a potom se tedy spojí se svým proti, protějškem v země prodejce. Zde se tedy tento se spojí s prodejcem a takovým způsobem se to vyřeší. Čili to ECC to je takový most mezi prodejcem a spotřebitelem a pomáhá překonávat například jazykovou a další bariéru. ECC Mm, v minulém roce se podařilo vyřešit kolem 30 tisíc případů, nebo zabývali jsme se tímto počtem případů a to je o 24% více než dříve. 40% našich případů z loňského roku eh, vedlo ke smírnému řešení a pouze 3% bylo třeba bylo třeba předat eh, k vynucení a 40% zůstalo nevyřešených. Eh, pokud eh, prodejce se rozhodne, že to prostě nevyřeší, eh, ačkoliv zákon jasně říká, že by měl, tak tady není pro poradce spotřebitelské nic jiného, nemají prostě nic, co by mohli dělat. Určitě by v některých případech pomohly hromadné žaloby. My také podporujeme návrh komise na směrnice ADR a regulace ODR. My už se spolupracujeme se sítí CPC a národními vynucovacími orgány. Díky tomu jsou spotřebitelé lépe chráněni a fungování trhu je povýšeno na vyšší úroveň. Nicméně ECC eh, e by měla také eh, více a blíže eh, monitorovat národní orgány. My každopádně jsme blízko spotřebiteli, informujeme o jeho právech a pomůžeme, pomáháme mu řešit spory. To je důležité pro, trh, pro to, aby trh fungoval. A v neposlední řadě díky registraci Eh, všech případů díky eh, IT nástrojům komise eh, opravdu se daří nacházet lepší regulaci. Děkuji. Pan E. Děkuji. Tak, myslím, že byste měli na obrazovkách vidět prezentaci. Budu hovořit o vynucování. Jak řekla dnes dopoledne komisařka Redingová, velice důležité je, aby spotřebitelé měli důvěru. Ale také musím říci, že pro ty, kteří porušují zákon, tedy dodavatele, je život poměrně jednoduché život je jednoduchý a e, komplikuje to život například na, naopak těm, kteří hrají podle pravidel. Já bych tedy byl rád, aby na evropské úrovni se posílovalo vynucování. E, I v legislativě máme nedostatek e, konzistentnosti, nedostatek harmonizace a máme zde také zastaralá ustanovení. A poslední bod, který tady mám, je pracovní program pro Evropský parlament. Když se podíváte na pravou stranu, spotřebitel eh, má možná řadu individuálních práv, může se spolehat na Řím 1, což znamená, že může eh, se řídit ze zákony vlastní země. A pak je tady ten eh, small claims procedure. Já jsem měla takový, měl takový případ, přišel ke mně jeden profesor, který mě požádal o pomoc a stalo se to, že prostě eh, toto příliš nefunguje, protože eh, spotřebitel není zvyklý se soudit eh, se s firmou ve vlastní zemi, spíše jde se obrátit na tisk nebo na ombudsmana. No a když máme tedy regulaci CPC a to znamená, ta se odvolává ve sporech na zemi dodavatele, na její právo. Problém je v tom, že my tady nemáme harmonizaci, třeba harmonizace odškodnění, čili tady nemůžeme žádat odškodnění. Také je velmi minimální harmonizace, která vytváří velice významné Eh, změny v úrovni eh, ochrany, já navrhuji dvě věci, které by tomu mohly na pomoci. Především více harmonizace a v některých oblastech úplnou harmonizaci. Máme směrnici o právech spotřebitele, a jsou tam také požadavky, jakési poža, povinné požadavky na eh, možnost eh, vyvázání se z kontraktu. A nebo třeba tady máme směrnici eh, UCP a ta by měla být jaksi závaznější v případě takovýchto sporů. Až bychom se podívali na ten pracovní program tady na tomto snímku, tady jsou některé věci, které podle mého názoru je třeba provést. A krom toho, co jsem řekl, je třeba, abychom měli eh, stejná pravidla o zveřejňování eh, vynucovaných případů. Tady to je velmi nejednotné a eh, to komplikuje Eh, pozici poškozených. Čili je třeba, aby firmy eh, respektovaly také eh, zákony země podle Říma 1. No a také jsem řekl, že některá pravidla jsou plně zastaralá a my nyní třeba máme pokyny nebo pracujeme na pokynech k sociálním sítím, jako je Facebook. Když se podíváme na eh, pravidla z roku 2004, tak tady se hovoří o posílání zpráv, ale na sociální síti to už není zasílání zpráv, to už je také příjem zpráv. A to znamená, že jestli chceme chránit spotřebitele, tak je třeba se podívat také na ta základní pravidla, poněvadž internetový svět se změnil. Čili to je také velice důležité pro eh, vynucování. Tak to je všechno. Děkuji vám a omlouvám se za přetažený čas. Děkuji. Nyní taková informace, která vás asi trochu zklame. Pokud nechceme přetahovat, tak už nebudeme bohužel mít možnost otázek. Čili Velice, velice rychle bych eh, to trošku ještě eh, zesumarizovala. Ano, to znamená, ano, chceme vytvořit společný trh, to trvá určitou dobu, to je jasné musíme na tom pracovat každý den. Evropská komise, Evropský parlament, mnoho důležitých hráčů, kteří jsou zapojeni do této záležitosti, abychom to podpořili. Samozřejmě jsou zde návrhy směrnice, pokud je o alternativní řešení sporů, nebo například návrh na řízení, pokud jde o mm, řešení sporů onlineovým způsobem. Další příklady v této oblasti, mm, pravidelný přeskum textů, legislativních textů, Samozřejmě je zde i volání po posílení prostředků, které by měly orgány, úřady, které provádí tuto kontrolu, tak aby opravdu vynutili respektování těchto práv spotřebitelů. Ano, samozřejmě různé sítě, družstev, spolupráci, spolupráce, různé střediska, Evropské centrum pro spotřebitele a tak dále. Otázka, kterou si můžeme položit v současné době, je, jaké mají povědomí naši spotřebitelé o všech těchto legislativních záležitostech. Toto je opravdu obrovská práce pro nás, pro všechny. Paulo, ještě k tomu asi. Jen tři sekundy. Já chci poděkovat Malcolmovi a také všem účastníkům, protože já si myslím, že ta dnešní diskuze ukázala, kolik toho ještě musíme udělat v oblasti spotřebitelské naše komisařka, paní místo předsedkyně radinková, přikládá spotřebitelské agendě velký význam. To je v podstatě projevem toho, co chceme udělat. A ukáže to, že komisař se rozhodně zaměřuje na zájmy spotřebitele a obecně na spotřebitele jako důležitou součást této společnosti a vnitřního trhu. Děkuji. Good. Well, um, I'd like to thank... Dobře, já bych rád poděkoval všem, kdo nás musí opustit. Pro mě bylo velkým potěšením pracovat s tolika hosty, s tolika moderátory, natolik uznávanými a zkušenými. Měli jsme dnes velice ambiciozní program já bych chtěl poděkovat především tlumočníkům, protože nám hodně pomohli a omlouvám se, protože asi jsme se snažili opravdu zajistit příliš mnoho řečníků a bylo to příliš mnoho slov, ale snad to bude lepší příště. Mnohokrát vám děkuji za účast. Mám radost, že se nám podařilo vyslechnout hodně příspěvků i z řad účastníků, zvlášť z řad spotřebitelských organizací a myslím si, že jménem členů našeho výboru, a jsem si jistý, že i jménem všech účastníků za komisi, mohu vám poblahopřát k 50. výročí Monika Palu Testory mě vyzvali k tomu, abych přispěl určitými myšlenkami. Byl tam, eh, měli jsme velice zajímavý den think tanků, řada z vás tam byla, týkal se to budoucnosti spotřebitelské politiky. Já myslím, že se zájmem čekáme na příspěvek, který z toho vyplyne k této spotřebitelské agendě. A myslím si, že je opravdu dobré, že pracujeme na věcech společně. Máme vaše nápady, vaše myšlenky, myšlenky, které přišly z tohoto slyšení, máme zprávu, kterou už dělal náš výbor. A my rozhodně podporujeme spotřebitelskou agendu a mohu také říct, že v současné době posuzujeme spotřebitelský program a příslušný rozpočet. A už jsme říkali, že to úplně neodpovídá spotřebitelské agendě. Ale paní Sastory a pan Dali potvrdili, že tyto dva aspekty budou propojeny jen z rozpočtových důvodů musíme postupovat dál a musíme schválit spotřebitelský program, nicméně to už jsme říkali i my. Takže už mi jen zbývá poděkovat pracovníkům komise, poděkovat našemu týmu, Joanne Biance. Jak vidíte, jsou velice aktivní, sbírají vaše informace. Posílejte prosím nápady dál, posílejte je komisi, protože jak vidíte, na t- celé, celé věci se pořád ještě pracuje. Ani my, ani komise vám ještě nechceme předkládat konečnou verzi té agendy a je tady celá řada důležitých věcí, které se týkají třeba hospodářské soutěže, politiky, Celá řada věcí onlineové obchodování, onlineový, eh, onlineové nákupy přináší řadu nových výz, výzev a já mám radost, že paní Kresová, která se toho také účastní v nedávném sdělení o digitálním jednotném trhu, stanovila otázky, které se týkají politiky hospodářské soutěže, zvlášť pokud je o distribuce značkového zboží a na to je potřeba podívat se důkladněji i v kontextu onlineového obchodování. Takže celkově si myslím, že nás ještě čeká obrovský kus práce, ale na druhou stranu si myslím, že jsme vycházeli nebo vybudovali platformu znalostí a zkušeností a společně s vámi i s komisí to podle mě opravdu celé věci hodně přispěje a já děkuji všem našim členům, kteří se zúčastnili. Takže už mi zbývá jen, myslím, poprosit, abyste zatleskali všem, kdo vystoupili a popřát vám dobrou chuť a pěkné odpoledne. Děkuji vám, že jste přišli a děkuji také těm, kdo nás sledovali online. Děkuji vám.